Well, good afternoon everybody and welcome to, uh... Dobré odpoledne, vítejte na našem zasedání. Takže přijetí pořadu jednání, nejsou žádné připomínky. Tím pádem, pokud ne, tak bude pořad jednání schválen. Schválení zápisu ze předchozího zasedání 19. 20. ledna 2009. Pokud nebudou do konce tohoto zasedání žádné připomínky, tak je zápis považován za schválený. A dnešní zasedání bude na web streamingu, takže všichni budeme slavní nebo naopak nechvalně známí. Každopádně eh, byste si toho měli být vědomi, že jste vysíláni na webu. Přesouváme se ke čtyřce a to je ochrana zvířat v čase porážky a máme tady pana zpravodaje, pana Vojčechovského, výměna názorů s experty po diskuzi v lednu, kdy jsme popřizvali čtyři experty a týkalo se to tedy tohoto velice citlivého tématu, včetně některých aspektů rituální porážky. Uh, Máme pouze hodinu a 40 vymezenou pro tento bod a proto chci požádat experty, aby se drželi toho desetiminutového časového limitu, abychom měli dostatek času na eh, komentáře poslanců. A ještě vás chci požádat, abychom mohli včas uzavřít eh, seznam řečníků, abychom pak mohli rozdělit Eh, ten řečnický čas a budu se držet toho limitu deseti minut na řečníka. Experti by pak mohli promluvit ještě jednou tři až pět minut podle toho, kolik zbyde času a pak zpravodaj debatu uzavře. A nyní již chci přivítat v našem středu naše experty. Prvním expertem je pan Noga, veterinář, který bude hovořit za uh, obchodní unii pro hospodářská zvířata a zvířata na maso. Dávám vám slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, já vám chci poděkovat za vaše vřelé pozvání. Já bych chtěl se rád ještě jednou chtěl představit. Jmenuji se Zev Noga a jsem izraelský veterinář a mám titul z veterinární medicíny z Univerzity v Miláně a jsem poradcem European Livestock and Meat Trading Union pro právě veterinární otázky. Pokud jde o ten návrh eh, nařízení o poholí zvířat v čase porážky, tak eh, se to týká té porážky bez omráčení. A já bych teď eh, si dovolil takový příspěvek, který je technický i hospodářský a uzavřu to osobními připomínkami. Takže za prvé, První otázkou jsou ekonomické aspekty eh, rituální porážky v Evropské unii. Kolem, kolem 29 milionů kusů dobytka, 72 milionů ovcí je poraženo každý rok eh, pro konzumci a to bez ohledu na to, jestli je to konvenčním nebo rituálním způsobem. A produkce masa se řídí striktními pravidly, které řídí podmínky, životní podmínky zvířat a také bezpečnost potravin. A pokud je o tato pravidla, tak všechna ta masa mají vlastně stejné charakteristiky. A není posláním evropského masného průmyslu eh, řešit eh, eh, a zaujímat nějaký postoj k eh, určitým náboženským rituálům. Ale pokud jde o respektování pravidel, tak evropský masný průmysl musí splnit všechny požadavky zákazníků. Ovšem, požadavek na maso eh, ze zvířat, která jsou poražena bez omráčení. To je samozřejmě něco, s čím musíme vyrovnávat, je to, je to prostě daná věc, ale statistiky pokulhávají. Eh, Abychom to pochopili, použiji francouzský příklad. Francie má asi 5,5 milionu lidí náležících k muslimským a e, židovským komunitám. A tě, těm je potřeba dodávat ovce a, a e, samozřejmě hovězí a, a skupové maso, ale celkový, e, celková produkce představuje asi milion 600 tisíc 500 tun mrtvé té jateční váhy a z toho pouze 14% je z rituální porážky bez omráčení. A ještě na doplnění bych měl zmínit také drůbeží maso, kde se potýkáme se stejným problémem. Ta spotřeba mezi židovskou a muslimskou komunitou se vyznačuje dvěma zásadními faktory. Úroveň spotřeby je obecně vyšší než celková průměrná spotřeba. To znamená, že například spotřeba skopového je vyšší osmkrát, než je běžná průměrná národní spotřeba. A ta poptávka se koncentruje na některé části produkce. Abych to ilustroval, tak třeba židovská komunita obecně eh, využívá hlavně přední čtvrtky, zatímco muslimské společenství dává přednost například vnitřnostem ovcí. První závěr je ten, že pokud jde o masa vyprodukovaná na teritorii Evropské unie, tak ta, tato masa jsou v souladu s, eh, s legislativou a měla by navízet stejné organoleptické vlastnosti. A pokud jde o, o ovce a dobytek, který je zabit eh, podle pr, těch náboženských pravidel bez omráčení, tak to představuje menšinu. A dodávka těchto druhů mas eh, podle tedy požadavků náboženství je, odpovídá těm potřebám těch příslušných náboženských společenství. Další otázkou je proveditelnost a označování a vlastně komunikace ohledně rituální porážky. Eh, zpráva Evropského parlamentu říká, že, by veškeré, že veškeré tyto produkty budou označeny. Ale praktický logistický důsledek eh, takového kroku musí být rozhodně vzat potaz. Stručná analýza, kterou si nyní dovolím předložit, vychází ze zkušeností se systémem označování v, obl- v oblasti hovězího dobytka. Vycházíme z hypotéky, že všechny produkty z rituální porážky tedy budou muset být označeny. To znamená, že bude mít masný průmysl mít povinnost vysledovat všechno až po místo porážky a o, až po, tedy od, toho, od té porážky až po spotřebitele. A cílem bude zajistit spolehlivé informace. To bude zahrnovat nejenom hovězí, skopové a drůbeží výrobky, které vyplývají z rituální porážky, ale také všechno ostatní druhy. Neoznačení samo o sobě bude určitým druhem informace a navíc ta vystupovatelnost bude zárukou proti podvodům. E, hodnověrný systém vysledovatelnosti může být založen, musí být založen na e, individuálním označení zvířat. To znamená, že to existuje pro dobytek, pro ovce také, ale v tomto odvětví, vzhledem k, k tomu počtu, o který jde, tak individuální označování úplně všech ovcí bude muset být konsolidováno. Celkový počet zahrnuje 96 milionů ovcí a 13 milionů koz na druhé straně ten systém vysledovatelnosti bude muset eh, se vztahovat i na různé produkty z ovcí, a to v nejenom maso, ale také vnitřnosti. A kromě toho bude nutné rozšířit rozsah působnosti vysledovatelnosti také na, na dohovězí dobytek. Tento systém je nejenom určitě komplikovaný, ale také povede k různým nákladům. Náklady na vysledovatelnost a označování sektoru vizího dobytka se odhaduje na 330 milionů eur pro produkci z Evropské unie. A dodatečné náklady vyplývající z tohoto ustanovení o informování o metodách porážky se odhaduje na 82 milionů eur. Pokud je ovce, tak se tento náklad odhaduje na 22 milionů eur. A tím máme celkově 104 milionů eur a to nezahrnujeme ani drubeží sektor. Tento náklad rozhodně není zanedbatelný, když, eh, to, když se na to díváme v, v součinnosti s celou tou komplikovanou povahou tohoto systému, tak to bude mít eh, negativní vedlejší dopady. Například zvýšení ceny masa a zejména, to zejména u produktů eh, pro náboženské, náboženská společenství. Dále bude poptávka po nelegální porážce, která je naprosto mimo veterinární kontrolu, a to zejména u ovcí, ale také drůbežích, drůbeže. A tím utrpí eh, produkce jako celek v Evropské unii a bude to eh, tudíž škodlivé pro celkovou image, ale také z ekonomického hlediska také by to mohlo být negativní vůči úsilí legislátorů a veřejných orgánů, které se snaží zajistit, aby existovaly účinné a jednotné normy pro jak podmínky zvířat, tak eh, veřejné zdraví, tak i bezpečnost. A teď tady hovořím o odstranění všech těchto rizikových faktorů s tím, že skutečnost je, že pouze Eh, pouze jatka, která jsou pod stálým oficiálním dohledem mohou zajistit, že se budou splnit všechny standardy. Takže ty navrh, navržená opatření musí eh, vlastně vést tomu, že všechna zvířata prochází pouze těmito jatkami. Dalším vedlejším dopadem bude intenzifikace eh, vlastně konkurence dovozů ze třetích zemí bude mít Evropská unie vůbec bude Evropská unie vůbec to, aby uplatnila tato omezení se stejnými, eh, stejnými podmínkami a stejnou reciprocitou. Jedině, mm, to znamená jedině maso prodávané na území Evropské unie bude označené a v důsledku toho třetí země by měly různé hospodářské výhody. A konečně eh, masné odvětví si klade otázky ohledně přidané hodnoty takovýchto podmínek. A žádné takový, žádnou přidanou hodnotu nevidí a proto doporučuje, abychom zaměřovali úsilí zejména na školení a zlepšení schopností těch, kdo provádějí rituální porážku a vybavení v, e, příslušn, na příslušných jatkách. Takže e, tady je žádost od UECBV aby došlo ke změně toho nařízení, aby eh, bylo, došlo k porážce toho takzvaného rotačního boxu, přičemž tento, protože se zdá, že tento návrh eh, přehlíží některé otázky, technologický pokrok a doporučení um, mezinárodních expertů. Kompromis by mohl být, mít eh, určitou klauzuli, která by umožnila eh, zrevidovat ten zákaz aspoň tři roky před tou celkovou lhutou. A eh, každopádně bychom to měli zhodnotit později. Druhý závěr První analýza nákladů a přínosů ukazuje, že označování produktů z tě, této porážky podle náboženských pravidel bude mít tyto následky. Zvýší náklady na produkci, bude představovat ohrožení podmínek zvířat, veřejného zdraví, e, oslabí konkurenceschopnost evropského masa a nepředstavuje žádné zlepšení životních podmínek zvířat na jatkách. Opatření jiná než označování by naopak vedla ke zlepšení. A předtím, než ukončím svůj příspěvek, tak bych se rád vyslovil sám za sebe. V nedávných měsících jsem velmi bedlivě sledoval tuto otázku. Účastnil jsem se zasedání výboru Envy a Agri, setkával jsem se s představiteli Evropského parlamentu, komise a také experty na životní podmínky zvířat a samozřejmě se zástupci židovských a muslimských společenství. A uvědomil jsem si, že existuje možná určité nedorozumění nebo schoda mezi určitými náboženskými zásadami a um, vědeckými um, vědeckým know-how, vědeckým, vědeckou expertízou z evropských institucí. A bylo mi jasné, že to bude potřeba vyjasnit, a to zvláště pokud jde o použití těch eh, metod omračování. Mně se zdá, že obě strany, to znamená ta strana eh, politická náboženská, hovořila z jiných úhlu pohledu. Ti, kdo podporovali eh, podmínky zvířat, hovoří pouze o výsledcích některých studií týkajících se některých předností eh, tohoto omračování, ale nehodnotili žádné socioekonomické efekty. Na eh, druhou stranu náboženští zástupci hovořili o některých pravidlech a snažili se to vysvětlovat a snažili se vysvětlovat, jak se to váže na respekt k, k respektu životních podmínek zvířat. Já se já jsem se tedy pokusil vyjádřit se jak, co nejpřirozeněji, jak jsem byl schopen, a to z hlediska svých, svých zkušeností i z hlediska Eh, organizace, kterou zastupuji. Já chápu obavy náboženských společenství v Evropě. Je důležité chápat, že židovské společenství v Evropě existuje právě proto, že můžeme respektovat, eh, může, můžou, mohou respektovat pravidla Bible, která se předávají po celá staletí. A nyní v roce 2009 změnit jedno takové pravidlo, i když malé, je vnímáno jako hrozba tradičnímu životnímu stylu a vnímáme to jako hrozbu ohrožení náboženství. Když otevřeme dveře malé změně, pak můžeme měnit eh, celou Bibli. A závěrem bych chtěl říci, eh, chtěl vznést jeden požadavek. Prosím, přistupujte k této otázce z hlediska obojího, a to jak vědy, tak i svědomí. Děkuji. Yes, we will deal with it with both science. Děkuji, ano, zohledníme jak vědu, tak svědomí. Teď bych dal slovo doktoru Brunu Fisonovi, hlavnímu rabínovi Mecu, který je také veterinářem. Eh, prosím, dodržte ten, ten časový limit, už jsme o tři minuty pozadu. Bohužel řečník nemám Děkuji za pozvání. E, jmenuji se e, Rabín Fison, jsem rabín e, ve Metách ve Francii. Jsem také veterinář, což vysvětluje, proč jsem byl přizván na toto jednání. Já budu tady hovořit o tom, proto, o tom, že porážka nemůže být někdy humánní, protože se vždy jedná o zabíjení, ale tím, že je nutná, je potřeba ji provádět co nejhumáněji. Tohle je pozice židovské komunity. Nám jde o blahobyt zvířat Bible nám jasně říká, že zvířata nemohou trpět a máme k tomu celou řadu pravidel, bohužel nemohu zacházet do detailu. Nicméně Bible sama uvádí celou řadu pravidel pro zajištění blahobytu zvířat. Ten, kdo provádí porážku zvířete, je zodpovědný za minimalizaci utrpení toho zvířete. Podívejme se na ty právní aspekty této problematiky. Zavádění omračování před zabitím omezuje omezuje eh, svobodu eh, náboženské, tedy provádění náboženskou svobodu, tohle bylo jasně řečeno v soudním eh, rozsudku z 27. června 2000. Rituální porážka na to tedy existuje právo a my na tomto právu chceme trvat eh, ze svého rozhodnutí 4350. Eh, Evropská unie rozhodla podobně také francouzské ministerstvo, říká ve svém dopise prezident, předsedovi eh, Barozovi, že rituální porážka je základním právem je, to je v samém základu Evropské unie a členské státy toto musí Eh, rozeznat toto právo. To je zakotveno také v Lisabonské smlouvě. Podívejme se tedy na to, co je rituální porážka. Zde jsou dva hlavní aspekty. Eh, zvíře musí být eh, zdravé, nesmí být nemocné, nesmí být, mít zranění a také nesmí být omráčené, musí být při plném vědomí proto eh, nemůžeme přijmout to omračování. Teď mi dovolte trošku eh, technickou poznámku. Eh, provádí se vlastně naříznutí tracheji. A nesprávné provedení vlastně zneplatňuje to rituální porážku. Porážka při porážce tedy musí být zajištěno, že tato proříznutí trachy je naprosto eh, čisté a na to ta osoba, která to provádí, musí být školena. Proč odmítáme omračení? Jak říkám, to zvíře musí být při plném vědomí při eh, naříznutí té trachy. To je podstatou toho rituál, té rituální porážky. Omračování velmi často eh, v zhruba 6,5% případů není účinné a pouze 0,037 eh, rituálních porážek selže. Eh, na to existují zprávy, pokud budeme mít čas, vrátím se k, poz, eh, k detailům. Při proříznutí té trachy dojde k poklesu tlaku v mozku dojde k přerušení dodávek mm, kyslíku do mozku během zlomku sekundy. A žíly na zadní straně krku, ty sice nejsou eh, proříznuty, ale po proříznutí trachej eh, poklesne zásobování kyslíkem prostřednictvím eh, krve i eh, v těchto zadních eh, cévách. Jak je zcela zřejmé z encefalogramu, zvíře je při plném vědomí. Profesor Bruže z veterinární školy dokazuje, že to je nejhumánější způsob, že o to vlastní vědomí tam není. Samozřejmě to, zda vědomí je notnou součástí pro utrpení, je další otázka pro další debatu. Nicméně z těch elektroencefalogramů jasně vyplývá, eh, a to jsou encefalogramy provedené při běžné denní práci, z nich jasně vyplývá, že zhruba mm, že při eh, rituálních porážkách dojde k poklesu mozkové aktivity o polovinu podstatně rychleji, než při eh, použití například té perkusní pistole. Mozková aktivita poklesne na nulu během několika málo minut. Ve velmi málo případech Došlo tedy k tomu, že zvířeti, zvíře eh, přijde o vědomí za déle než 10 eh, minut, ale to je opravdu naprosto minimální počet případů. Co na to říká věda? Celá řada vědců říká, že rituální porážka je v podstatě ekvivalentní k porážce s omráčením. Mohou se odvolat například na doktora Gredna, který hovoří ve svém článku z roku 2006, eh, že zvířata, kterým byl proříznut krv při vědomí, nejsou také vědci z eh, Imperial College v Londýně eh, zastávají názor ve svém článku z roku 2004, že rituální vražda je humánní. To jsou věci, kteří mají v tomto poli dostatečné zkušenosti. Samozřejmě, že některé rozdíly tu jsou, ale například eh, Evropská laboratoř v Paříže vydala prohlášení, které, podle kterého jsou názory veterinářů, kteří stojí proti rituálnímu porážce, eh, že tyto názory ten nejsou založeny na vědeckých eh, dokladech. Důkazek, Podíváme se na to z čistě klinického hlediska je rituální porážka eh, stejně tedy má ke zvířeti a k jeho blahobytu eh, zhruba eh, má stejný efekt jako porážka s eh, omráčením. My tedy se domníváme, že tato porážka musí být učiněna řádně a pokud tedy je provedena řádně, Omračování není nutné. Podle nařízení z roku 1993 žádná, žádný členský stát nesmí eh, vnucovat eh, omračování, ačkoliv podle článku 4 eh, je toto omráčení povinné a výjimky z toho původního pravidla nejsou povoleny. Tím vlastně umožňujeme v jednotlivých členských státech pomalu eh, ukončit eh, rituální porážky a já se obávám, že to by bylo zejména ve státech, které jsou tedy malé, eh, zranitelné, citlivé a ve kterých, které podléhají silnému politickému tlaku. tyto naše názory také vycházejí ze zprávy, která srovnává porážky zvířete eh, stojícího. A jednoho starého instrumentu, takové ohrádky, která už se dnes eh, nepoužívá. My zastáváme použití Eh, jiného typu ohrádky, která tedy eh, není příliš odlišná od eh, porážky stojícího zvířete. Další bod je potom školení pracovníků, kteří provádějí porážku. Domníváme se, že toho školení by mělo být více a také školení, eh, co se týče eh, hygieny zvířat a blahobytu zvířat. Eh, samozřejmě náboženské orgány musí být zodpovědné za to, že eh, rituální porážky budou tedy prováděny v souladu s pravidly, tak jak je uvádí EFSA. Eh, například, že nebude docházet k omračování po porážce. Dovolte mi ještě poslední poznámku k označování výrobků bude to etnické označování, takže eh, muslimové a židé budou eh, stigmatizováni. Bude to také velmi náročné. Už se k tomu vyjádřil náš kolega. Eh, podle našeho názoru je ta otázka označování masa nevhodná. My chceme být součástí Evropy, Evropského domu. Nechceme být jakýmsi soukromým klubem podle našeho názoru takové označování výrobku vylučuje eh, židy a muslimy. Děkuji vám. Děkuji. A nyní doktor Abdelkader Arbi, imám z Lyonu. Dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, poslanci a poslankyně, hovořím tady před vámi jakožto mluvčí Rady muslimů ve Francii a jakožto úřadující předseda CMO Rady muslimů v Evropě, eh, v Nizozemsku. Nejprve vám chci poděkovat za možnost, eh, že tady dnes mohu vystoupit s ohledem na nařízení, které se týká ochrany zvířat při porážce. Chtěl bych tady přednést některé naše úvahy a pochybnosti. Četl jsem návrh usnesení a nařízení. Eh, neznamená to, že bych se zabýval tímto tématem teprve od včerejška, ale ale samozřejmě předem jsme nebyli vyzváni o, naš, o to, abychom prověř, eh, pronesli svůj názor. Eh, pokud jde o status quo při rituálních porážkách v jménem milionů občanů kteří konzumují maso z rituálních porážek, bych chtěl říci, že v článku 4 se probírá nejenom téma rituálních porážek, ale i jiné existenciální záležitosti, které podle mého názoru jsou obětovány netoleranci a mohou naše soužití stížit. Mám teď 10 minut k dispozici a stručně se zmíním o všech bodech, bodech, které nás zajímají. Několik poznámek na úvod eh, k muslimským rituálním eh, porážkám a poznámkám, které z toho vyplynou. Nejde jenom o to, co v islámu chápeme jako povolené, ale o to, co je povoleno také v mnoha jiných zemích. My jsme také tady bez ohledu na článek 4 poukázal ještě na další zásadu, která byla vlastně základem evropských institucí a je to zásada subsidiarity. Než dojdu ale k závěru svého vystoupení, tak chci ještě poukázat také na to, co uh, Eh, vlastně způsobuje takové těžké klima eh, v souvislosti s tématem rituální eh, porážky, protože i v EU jsou vysoce dogmatická stanoviska také, která se označují jako fanatická nebo islamofobní. Z 10. května 79 tady máme příslušné vyjádření Evropské rady, číslo 90, z roku 91. Tady máme také právní předpisy a směrnice, která se nyní má doplnit a také vlastně nahradit. To je to, co pochází z roku 1993. Jde o téma omračování před porážkou. Jediná odchylka, která tady připadá v úvahu při rituální porážce a je nutná eh, v, oproti ostatním formám porážky bez předchozího omráčení, vyjádření je v podstatě tady v textu v článku 10 charty lidských práv a také Evropské unie. Lidská práva zahrnují také náboženskou svobodu, včetně rituálů. O to se tady jedná. Ale ještě něco k tomu principu předběžné opatrnosti. V islámském náboženství je tato oblast zakázaného mnohem jasněji vytyčena nežli oblast toho, co je povoleno. Ale některé věci nejsou jasné v těch státech, v nichž žijí muslimové. A pak tady existují eh, tyto odchylky. Další příklad je třeba také lov na divokou zvěř. Eh, je lov jako čistě hobby to je v islámu striktně zakázáno, ale existuje také lov, který je nutný z důvodu hledání výživy a obživy. I na tom tedy spočívá ten princip předběžné opatrnosti. Musí se tedy zvěř střílet a Zvěř, která je nalezena mrtvá, nesmí být jednoduše eh, konzumována z důvodu pochybnosti, na co to zvíře zemřelo. Buď to eh, třeba, jestliže zvíře padlo eh, pod výstřelem, anebo se třeba utopilo v nějakém rybníce. Teď tady hovoříme o univerzálním principu a proto tady my jsme proti jakékoliv formě, formě omračování zvířat před virtu, rituální porážkou. To se samozřejmě potvrzuje ještě prostřednictvím nových studií eh, v nařízení. Máme z nařízení EFSI a vyjádření Mezinárodní organizace práce. Musíme tady mít stoprocentní důkaz toho, že zvířata jsou živá, že jsou přivědomí, když jsou rituálně porážena. A pokud jde o omráčení, tak tady jsou pochybnosti. A v roce 2008 v říjnu v Káhyře se konala důležitá konference eh, Organizace na ochranu zvířat, která dospěla k následujícímu závěru. Zvířata musí být demokratické výrobky a podle transparentních pravidel porážena. To platí také pro živočišnou výrobu ve všech členských státech při zohlednění regionálních, klimatických a náboženských podmínek v příslušných eh, zemích. Odkazuji znovu na článek 4 eh, Charty základních práv a to je náboženská svoboda. Ta znamená pro Evropskou unii také to, že smí internovat pouze tehdy, jestliže jsou záležitosti ze strany členských států E, neupraveny jiným způsobem. Jestliže tedy hovoříme o odchylkách, jedná se tady e, o odchylku, která spočívá v předběžném omračování podle článku 4. Princip subsidiarity. E, ten z části tady je e, v protikladu k zásadám EU. E Každý jednotlivý členský stát totiž musí zaručovat náboženskou svobodu. Jsou zde 4 miliony evropských spoluobčanů, Eh, kteří si přejí eh, požívat náboženské svobody. Jestliže si představíme, že všichni tito lidé se přejí tyto odchylku, na koho bychom se potom mohli obracet? Ale Evropský dům, to je v podstatě záležitost eh, kdyby nebylo vhodné, aby tedy lidé přišli k volbám v případě, že by tato odchylka byla povolena. A to platí i pro Evropský parlament. A já jsem trošku otřesen tím, když tady hovoříme o ústní otázce práce, kterou čtu z ledna 2009. I v Evropském parlamentu zřejmě existuje určitá obsese ve spojení s rituální porážkou, kterou můžeme chápat jako eh, porážku, která nectí lidská práva a je opravdu velice krutá. Eh, opírá se to ovšem o spekulace a to platí i pro čísla ve spojení s rituálními porážkami. Samozřejmě je tady právo na informace pro každého spotřebitele a jakožto dodatek článku 4 bychom tady měli hovořit o označování masa, které pochází z rituální porážky. Můj soused tady za stolem, Rabin Fizon, se o tom už zmínil v angličtině. La bonne information sur les Eh, samozřejmě, že tady dochází také eh, k určitému zmatení eh, spotřebitelů, které sebou přináší toto nařízení, které máme schválit. Jedná se tady o odchylky v oblasti obračování zvířat před porážkou. Zvířata, která před porážkou nejsou omráčená, jejich šmaso, nemá žádnou jinou kvalitu, než Hmm, kvalita masa, které bylo získáno obvyklou cestou, tedy při omračování. Proto tedy označení masa není nutné. Stejná pravidla mimochodem musí platit také pro maso, které pochází z třetích zemí a je sem dováženo. Rabín Fizon už na to poukázal, na takovéto označování masa z rituálních porážek by vedlo k stigmatizaci tohoto masa a to je nepřípustné a protiřečí to humánním a demokratickým zásadám, které jsou základem Evropské unie. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, děkuji vám za to, že jsme mohli tady dnes přispět eh, k vaší práci. Doufám, že další diskuze proběhne konstruktivně. Uh, like to call, uh... A nyní Dr. Michel Korat z Eurogroup's eh, Svaře Expert in Policy. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se rád představil. Jsem francouzský veterinář, jak jste správně řekl, a pro Eurogroup Animal jsem pracoval rok, ale předtím jsem devět let byl ve Spojeném království jako veterinář a pracoval jsem na v různých jatkách, kde se, kde byl, kde se poráželo náboženským způsobem, rituálním způsobem. My nejsme proti náboženské porážce, ale jsme přesto proti porážce bez omráčení. A to je důlež, velmi důležité předeslat. Je velice důležité připomenout čísla, tady doktor Noga některá čísla uvedl, ale tohle je něco, co jde nad rámec náboženský uh, sféry. Když se podíváte třeba na Belgii, tak poslední čísla od vlády signalizují, že v roce 2005 92% ovcí bylo zabito bez omráčení, bez předchozího omráčení 92%. U náboženského společenství je to číslo daleko menší. Když se podíváme na eh, jiná, jiné statistiky, tak v některých případech až 40 eh, jehňat a 25 25% lat je eh, poraženo bez, eh, bez eh, omráčení, zatímco třeba u židovského společenství je to kolem 8%, takže to je obrovský rozdíl. Nyní tedy, jaký je aktuální stav této záležitosti ve světě? Já myslím, že se dozvíme hodně, když to zkombinujeme s tím, co řekli moji předřečníci. Evropě jsou některé země, které úplně zakázaly porážku bez basovnáčení. Norsko, Švédsko a Švýcarsko. Dále existují země, který, eh, u nichž je stanoveno omráčení po proříznutí. Rakousko, Estonsko, Slovensko. Takže máme ve společenství některé země, v kterých existuje to omráčení po proříž, proříznutí. A Finsko a Dánsko má omezená opatření tohoto druhu. V Německu je zajímavá věc a to je omezení porážky zvířat na pouze této druhé porážky na pouze náboženské zákazníky. To znamená, že dochází k výběru ještě před porážkou podle toho, jakého zákazníka jde. Když se teď podíváme eh, globálně na situaci, tak eh, existují některé důležité země, který, které mají eh, povinné omráčení Austrálie, Nový Zéland a Jižní Afrika, to znamená omráčení pro proříznutí. V případě, že nebylo zvíře omráčeno předtím. A u v některých z nich platí tyto Mm, tato ustanovení již po několik desetiletí. Ale ještě důležitější je, že existují některé země, v kterých probíhá zároveň náboženská porážka a, za, a omračování, protože námož, náboženská nebo rituální porážka ještě nenutně neznamená bez omračení. Když se podíváme na fatvy v některých zemích, jako Namíbie, Sýria, Saudská Arábie, Uganda, Kena, kde jsou zvířata omračována, někde dokonce před porážkou, a pak třeba Malajzie, která dováží maso z Austrálie a požadavek je právě, aby docházelo k předchozímu omráčení. A konečně Jordánsko a na základě ehm, na základě zásahu královské rodiny eh, je tam silný požadavek eh, omráčení ale takzvanou reverzibilní metodou, to znamená nepenetrativní metodou. Zajímavé je, že dokonce i ve Spojeném království a v Evropě existují některé metody omráčení po proříznutí. Některá jatka v Anglii, v, jsou to jatka, která jsou košer, to znamená pro košer zákazníky, a černé na bílém to máte ve zprávě ministerstva, že tam dochází k obračování po proříznutí. Jsou i některá společenství, která již praktikují tun, tento druh porážky. A nezapomínejme na to, že mnoho drůbežích jatek používá elektro, elektrické omráčení. A nyní stručně k tomu, proč jsou ta zvířata zabíjena bez omráčení. Je to z náboženských důvodů, a já se nebudu vracet samozřejmě k tomu, co tady kolegové jasně vyjádřili. Samozřejmě, že chtějí, aby ta zvířata byla zdravá, aby si byla vědoma, eh, aby byla přivědomí v době té porážky. Ale další důvod je komerčního, komerčního charakteru. Proč je důležité pro masný promysl porážet bez omráčení? Protože někdy je to trošku levnější, uh, je potřeba o jednu osobu méně u toho pásu, někdy dokonce dvě až, o dvě až tři osoby méně. A také, co tady říkal pan doktor Noga, když eh, ne, neomráčíte to zvíře, tak můžete snadněji prodat zejména ty vnitřnosti, což je velice důležitý trh pro muslimské zákazníky, které představují vlastně nic zvlášť hodnotného pro další zákazníky. A tím pádem to představuje určitou ekonomickou pobídku. Další důvod je, že tím pádem mají e, eh, robny příležitost vyvážet do různých trhů, kde lze používat maso k získané bez omráčení. Další důvod je politický. V minulosti existoval jasný tlak na politické orgány, aby se nevněšoval do náboženských otázek. A politici se často báli možných reakcí náboženských autorit. A kromě toho je tu také tlak přímo z nitra masného průmyslu, třeba když se podíváme na francouze, to je velmi silné lobby. po tomto expoze si kladu otázku, lze náš problém vyřešit? Myslím, že všichni sdílíme jednu věc. Všichni jsme pro ochranu životních podmínek zvířat. Několik mých kolegů říká, že pro ně není přijatelné omráčení po proříznutí. Pan Rabbi Fison říká, že to není že to nepomáhá, že, ale je možné to dělat? Má to různé východy. Znamená to, že je zvíře omráčeno hned po vykrvácení, nebo po té, co začne to krvácení. V Austrálii je to v tu samou vteřinu a v Jižní Africe je to po, o 20 sekund později. Ale každopádně možná, že se moji kolegové vyjádří, to zvíře se dostane zdravé, živé a přivědomí a na jatka a je tak v tomto stavu i v době proříznutí. Ztratí to zvíře všechnu svoji krev, bude úplně vykrvácí. Zvířata, která jsou omráčená, nekrvácí o nic méně. Takže ztráta krve bude úplná, stejně jako u jiných metod. Respektuje to životní podmínky zvířat, pokud řekneme, že omráčení šrita nebo jiné techniky, že už vlastně omračují to zvíře tak, bez tak, tak pak už to pro zvíře nepředstavuje žádnou dodatečnou bolest. tím pádem z vašeho hlediska to nic nemění, protože říkáte, že to zvíře již omráčeno je to vaší metodou. A nyní, jak je to s komerčními aktéry? Co to pro ně znamená? Když se podíváme na hovězí dobytek, ten čas krvácení, to znamená od proražení e, krku až po tu dobu, kdy se to zvíře začne zpracovávat dál, tak to je několik minut. A dalo by se to zmenšit na 30 sekund omráčením. Takže by to ušetřilo o spoustu času operátorům, takže to nepředstavuje žádnou ztrátu peněz, naopak. U ovcí je to v podstatě totéž, nic to nemění a ze zdravotních a bezpečnostních důvodů je to mnohem méně nebezpečnější pro všechny pracovníky eh, na těch jatkách pracovat s těmito zvířaty, protože nekopají a nehýbají se. A Měli jsme tu několik svědectví od francouzských operátorů, kteří říkají, že je pro ně vždy těžké vidět zvíře, které se 3-4 minuty pohybuje, než tedy přes, přestane jevit známky pohybu. A další věc, to znamená, že by s tím mohli být spokojeni jak náboženství, tak komerční aktéři, pokud jde o zastánce pohody zvířat, tak to není pro ně dobré řešení, ale je to, řekněme, méně špatné řešení, protože to přece jenom znamená, že ta doba, kdy je to zvíře při vědomí, je co nejkratší. Já jsem dostal do, dopis od pana Temple Groundinga, od pan, Temple Grounding a říkalo se tam, že to opravdu zkracuje eh, dobu, kdy je zvíře při vědomí, to znamená, že to alespoň, alespoň zkrátí tu dobu, kdy to zvíře trpí. A konečně, proč by to mohlo potěšit politiky? Protože bychom jednou provždy mohli přestat hovořit o otázce náboženských porážek. Kdybychom dělali nějaký kompromis, třeba okamžité omráčení po začátku krvácení, tak bychom měli řešení přijatelné pro všechny. Neříkám, že by byli všichni spokojení, ale všichni by to alespoň považovali za přijatelné. Je tu pár dalších věcí, o kterých bychom mohli hovořit, ale já myslím, že nazrál čas k diskuzi. Neřeknu nic víc, než že tady máme možné řešení všichni spolu. Některé velké státy jako Austrálie, Jižní Afrika nebo v eh, Evropě Rakousko již využilo této příležitosti, takže prosím nepromarněme tuto příležitost. Děkuji vám. Děkuji. A já bych chtěl přivítat eh, eh, Josefa, předsedu tohoto výboru. Eh, dovolte, abych tedy zahájil rozpravu. Prosím, pozorně vás, že tu nejsme proto, abychom rozpravovali nad rituálními porážkami, ani se nesnažíme o to, abychom vám vnotili naše pravidla, naše zákony. Problematika dnešního dne je tedy blahobyt zvířat, zvířata, která chovají zemědělci, dále je potom posílají na porážku a my jako lidé vlastně rozhodujeme o blahobytu těch zvířat. Účelem dnešní rozpravy je tedy najít způsob, jak minimalizovat utrpení těch zvířat, protože řada z nás se domnívá, že ta zvířata trpí. Proto je tedy to omračování před porážkou jako metoda, která to utrpení zmírňuje a o tom to dnešní, ta dnešní debata je. Ne, dnešní debaty není e, stíhání žádné náboženské skupiny ti, kdo mě znají, vědí velmi dobře, že já mám na blahobyt zvířat velmi silné názory, ale týká se to těch zvířat, nikoli náboženských skupin. Pane eh, Wolfe, eh, chcete se, eh, pane Vojcichovský, chcete tedy eh, se vyjádřit? Eh, děkuji, pane předsedo. Dovolte krátce když jsem připravoval tu zprávu, věděl jsem, že to nebude jednoduchý úkol. Nicméně byl jsem si tedy vědom eh, všech těch eh, problematických pasáží, že bylo jasné od začátku, že k této debatě dojde. Při přípravě této zprávy jsem se pokusil zaměřit přímo na ten problém, který se snažíme nějak regulovat, ale zde se snažím samozřejmě také respektovat jak náboženské skupiny, které tu jsou dnes zastoupeny a které um, mají na této věci velmi silný zájem, jak tedy židovská komunita, tak musl- muslimská komunita. Ale také bych chtěl říct, že podle mého názoru je návrh komise tak návrh parlamentu, tak jak je předkládá eh, zpravodaj. Tedy podle mého názoru tyto návrhy nijak eh, neznemožňují rituální porážku. Tato porážka je stále přítomná v polské legislativě a já bych zde rád eh, Eh, řekl, že naším cílem zde není tedy diskutovat o zákazu či povolení rituální porážky. Naš, my si samozřejmě uvědomujeme, že existuje celá řada komunit a Uvědomujeme si, uvědomujeme si, že existuje celá řada skupin, které by eh, zákaz rituálních porážek rádi eh, zaváděly, ale to není naším cílem. Myslím, že zde dnes nemůžeme hovořit o diskriminaci či zákazech nám jde v první řadě o blahobyt eh, těch zvířat a Rituální porážky jsou často vnímány jako druh porážky, které působí více utrpení těm zvířatům než jiný, jiný druh porážky. A z této myšlenky tady vychází e, tyto návrhy. z toho důvodu také dochází k těm návrhům eh, případně omezit eh, rituální porážky, ale naším cílem není zakazovat rituální porážky. Je to také další kontroverzní téma a to je výjimka. Převedení této eh, problematiky na národní úroveň. Jeden z řečníků řekl, že evropské právo nemá Eh, ve své kompetenci upravu náboženských skupin. To, by, to spadá do kompetence členských eh, států. Proto by tato debata také měla probíhat ve státech, eh, které tuto problematiku považují za kontroverzní. Evropská regulace se snaží úplně vyhnout této eh, debatě na evropské úrovni. A to je vlastně za eh, tímto návrhem. Podívejme se tedy na všechny mm, ty otázky, které tu byly vzneseny. Co se týče otázky označování výrobků, tady nejde o diskriminaci, tady je čistě o to, aby naši spotřebitelé měli mm, správné a přesné informace. Eh, spotřebitelé žádají informace, mají na ně právo a my jim ty informace musíme podat. My se to nesnažíme nikoho ostrakizovat, ukazovat prstem. Toto je velmi důležitá informace a my se snažíme přijít na mechanismus, jaký spotřebitelům zajistit. O to jsme se v tomto návrhu tedy snažili. Uh, Tato omezení se budou týkat eh, pouze některých eh, rituálních porážek a pouze u některých skupin. V tomto návrhu je celá řada eh, nových návrhů, například omezení, co se týče porážek drůbeže, kožešinových zvířat a tak dále. To se týká všech jatek v Evropě. I od nich slyšíme stížnosti provo- od provozovatelů jatek eh, a tak eh, dále, ačkoliv jejich eh, stížnosti se zpravidla týkají ceny a nákladů na tento typ porážek. Jedná se jim spíše o hospodářské důsledky. A s tím tedy, že dohlížení na blahoby zvířat sníží jejich konkurenceschopnost. Ovšem, podle našeho názoru by tyto principy měly být jednotné, měly by se týkat jak evropských provozovatelů, tak um, importérů. Stejně tak označování těch výrobků by se mělo týkat všech výrobků, které vstupují na evropský trh, bez ohledu na to, zda ten masný výrobek byl vyroben eh, v Evropské unii, či je z importu. Velmi vám děkuji za všechny vaše eh, příspěvky. Jsem velmi rád, že jsme tuto debatu mohli uspořádat a chtěl bych vám opravdu ze srdce poděkovat za vaše eh, expertní názory. Bude to eh, velmi velký přínos pro naši zprávu a ještě jednou vás chci všechny ujistit, že naprosto respektujeme vaše náboženské mm, rituály. A děkuji. Teď poprosím paní Havranskou.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 experti se opravdu velice soustředili na religiozní aspekt, ale já bych chtěla tady zmínit něco úplně jiného, na čím bychom jsme měli zamyslet. Z hospodářského hlediska se ta zpráva zabývá také náklady a rentabilitou příslušného sektoru, který tak jako tak má už potíže, protože v poslední době bylo nutno některá jatka zavřít a ty zátěže jsou jsou čím dál tím větší pro podnikatele, kteří potřebují nové investice, nové certifikáty, nová osvědčení a mn, pro mnohá jatka je to opravdu velká zátěž. Nějakým způsobem tedy musíme také mít určité omezení v uvozovkách, především s ohledem na menší jatka. A teď tedy ještě jeden strategický aspekt také v souvislosti s ochranou zvířat. Jedná se také o transporty zvířat, o tom hovoříme také tady speciálně, ale existuje tady celá řada věcí, které jsou skutečně velice komplikované v našem společenství. Jestliže si tedy děláme tolik starostí kvůli ochraně zvířat, kvůli dobrým životním podmínkám pro zvířata, tak to samozřejmě musí platit také u importovaného masa a u importovaných zvířat se to vůbec nepožaduje, a nebo ten světový obchod nefunguje podle podmínek Evropské unie, nebo my si tady děláme příliš velké starosti o blahobyt zvířat. Tady si nesmíme nic nalhávat tedy z třetích zemí, se toto všechno většinou nepožaduje a tím samozřejmě škodíme evropskému masnému průmyslu mnohem více. Eh, musíme to tady jasně říci a říkám vysloveně, my škodíme podnikům a podnikatelům v evropském společenství a to dvojím způsobem, jestliže postupujeme tak, jak jsem zmínila. A ještě jednou ze španělského hlediska, prosím vás, dejte si pozor na volbu slov. Nezna- porážka, eh, to jak tady bylo řečeno, má i negativní eh, konotaci ve smyslu usmrcování zvířat. A teď ještě k tématu subsidiarita politiky. Jedná se zde o určitá referenční střediska, ale některé členské státy, mezi nimi i Španělsko, to mohou jenom těžko použít, protože my máme eh, decentrální řízení. Představte si, jak by mělo vypadat referenční středisko. Měli bychom mít jedno nebo bychom jim měli mít 17 vzhledem k počtu našich obyvatel. E, tato část zprávy není příliš logická, protože ne všechny země jsou tak silně centralizované. A ještě na závěr k tématu náboženství. Tady se navrhuje do určité míry pro zvířata, která jsou porážena rituálním způsobem, zamyslet se nad souvislostí s morálními otázkami, tady. My vlastně k tomu přece vůbec nejsme kompetentní, my překračujeme naše kompetence a tím tedy vlastně spochybňujeme naši kompetenci. Jedná se samozřejmě o náboženské konflikty, ale můžeme říci, že to do určité míry funguje dobře. Samozřejmě, že existují určité rituály, a existuje zde ochrana zvířat. Ale jestliže je nějaké zvíře poráženo a je mrtvé, eh, k čemu potom bude to označení, jakým způsobem bylo to zvíře poraženo. Určitě to nebude k ničemu ochráncům zvířat. Dobře, spotřebitel bude mít více informací, ale uh, Upřímně řečeno, já si myslím, že už to je dostatečně komplikované a nemusíme to komplikovat ještě více. Jestliže bychom ovšem toto měli požadovat, tak prosím také o to, aby všechna náboženská přesvědčení tady byla zohledněna. Všechny, eh, všech těch milionů lidí v Evropské unie. My bychom to neměli komplikovat pro ty spotřebitele. Agnes, please. Děkuji, Agnes. Děkuji, pane předsedo. Chci srdečně poděkovat za možnost, že můžeme vést tuto vážnou diskuzi o tak citlivé oblasti, jak jsme také slyšeli na začátku naší diskuze. A já jsem dneska přece jenom poněkud uklidněna, že tady nehovoříme o ano nebo ne k rituální porážce, ale jednoduše hovoříme o tom, jak bychom mohli najít řešení, která by akceptovala všichni ti, jichž se to dotýká. Jednu věc chci říci úplně jasně a s tím souhlasím s naší, s mojí předřečnicí. Musíme hovořit o porážení zvířat, nikoliv o usmrcování zvířat, protože my přece konzumujeme maso a tak dlouho, dokud ho budeme konzumovat, budeme muset muset tato zvířata porážet. A samozřejmě tak, abychom to mohli eticky a morálně si tady zdůvodnit, ale nesmíme tady uh, samozřejmě nějakým způsobem ovlivňovat náboženské přesvědčení. Jsem vděčná také za to, že tady reagoval poslední expert, bohužel jsem zapomněla jeho jméno, že tedy ze všech stran eh, tady bylo hodnoceno i Rakousko pozitivně pozitivně. Pokud jde o označování, tak s tím nemám žádný velký problém, protože se mi zdá, že je to schůdná cesta, jak bychom zabránili nekalé konkurenci. A především pro spotřebitele je důležité dokázat, jak to funguje. A v tomto smyslu také doufám, že dospějeme k rozumnému řešení, že ze všech těch stran, která eh, budeme moci všichni obhájit. Agnes Uh, now... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jeden z expertů řekl, že porážka je tady nelidská a vždycky velice krutá. Nelidské to není, přece to děláme. Už to děláme delší dobu a podstatě tím zajišťujeme také určitou existenci pro sebe, jak v minulosti, tak možná i dneska. Krutá je ta smrt samozřejmě vždycky, ale otázkou je, zda, ne to, zda je to kruté, ale do jaké míry je to kruté, a nebo jak, jak je to tedy ve spojení s ochranou zvířat. Já už jsem jednou řekl, pokud jde o ty úvahy tady, Eh, tak eh, toto slyšení tady vedeme v sekularizovaném, nikoli v náboženském parlamentu. Samozřejmě náboženskou stránku tady musíte zastupovat vy. My ovšem tady máme určité úvahy, eh, které jsme zahrnuli do našich úvah, i úvahy tedy náboženské. A já mám občas dojem, a už jsem to také řekl, že fundamentalismus eh, v této otázce nespočívá pouze v náboženství, ale občas mám také dojem, že ochrany, svazy na ochranu zvířat se tady občas projevují jako fundamentalistické skupiny a to musíme vzít také na vědomí, ale chci tím říci, že tady by možná eh, byla zmínka o těch určité obsesi, ale to chci odmítnout. Ne, to neexistuje. My se jenom vážně nad tím zamýšlíme a nejsme tím posedlí. Nejsme tady posedlí nějakou žádnou obsesí, žádným zaměřením. A teď tedy k otázce to porážení. Já si myslím, že strach který zvířata zažívají, když jsou vedena na porážku, je v obou případech ať už to je s omráčením nebo bez omráčení, že tento strach je tady vždycky přítomen. Já si myslím, že musíme brát vážně tu citlivost a vnímavost zvířat. Jestliže tedy to zvíře je eh, poráženo bez eh, omráčení, tak to samozřejmě musí mít něco společného také s určitým profesním provedením této porážky, aby to zvíře netrpělo. I samozřejmě v případě, že je zvíře omráčeno. Uh, Eh, tak eh, je třeba, aby také nebylo to zvíře vyděšeno. To je další záležitost, kterou musíme mít na mysli v případě tohoto nařízení. Jaké jsou ty otázky a okolnosti ne bezprostředně v okamžiku porážky či usmrcení, ale jaké jsou podmínky předtím? A to je třeba zohlednit. Já si myslím, že při uh, náboženským kem usmrcování musíme také ctít to zvíře opravdu a to chci tady zdůraznit Jinak tady dospějeme do diskuze, které vedou k tomu, že rituální porážky znevažují tu čest zvířete, abych tak řekl. Teď se jedná o otázku, zda rituální porážka je větší zátěž pro zvíře než porážka s omráčením. Když mi tady kolega řekl, že k omráčení může dojít pro po proříznutí hrdla, tak tady to je velice zajímavá úvaha. V takovém případě potom to proříznutí není problémem, ale problémem je to vykrvení. Já jsem si jednou strčil prst do stroje, dokonce dvakrát, eh, ten samý prst a mohu vám tady podat zprávu o tom, že eh, když tam ten prst trčíte poprvé, tak to ani nezjistíte na no, poprvé. Sice nejdřív zjistíte, že se něco děje, ale já nejsem zvíře, jsem člověk, tak nevím, zda to u zvířat je stejně jako u člověka, ale zvíře pravděpodobně nechápe, že je poráženo, spíše chápe, že se mu něco stane. A teď, když mi tady někdo řekne, že můžeme udělat to omráčení následně, tak nevím, zda tedy eh, náboženské přesvědčení tomu odpovídá. Ale pak už jsme za tím proříznutím, jestli tedy omračovat před nebo po. A pak se samozřejmě jedná pouze o otázku toho vykrvení. Kromě toho tady chci říct ještě jednou, že já tedy jsem lovec. Já usmrcuji zvířata. A to je také bez omráčení. Samozřejmě, že se nedostanu dříve k tomu zvířeti, abych ho omráčil, ale je to omráčení přímo při usmrcení. A to tady bylo také uvedeno. Možná, že tedy rituální porážka je současné omráčení i usmrcení. A této myšlence bychom se měli přiblížit, jinak bychom tady Josefe museli zakázat lov. Uh, Jinak se tomu e, nevyhneme. Jinak bychom museli to divoké prase zastřelit tak, aby okamžitě došlo k usmrcení. Etika lovu znamená nestřílet, kdybychom nevěděli, že s určitostí trefíme. Samozřejmě, že eh, tady máme také určité potíže, to všichni víme, ale etika lovu se ubírá tímto směrem. A jestliže tedy zásadně řekneme, že to nejde bez omráčení, tak bychom museli lov zakázat a to samozřejmě určitě nejde. Jak bychom to měli dělat? Museli bychom potom střílet omračující pistole a teď tedy, pokud je o označování tohoto masa, tady to vaše stanovisko považuji za poněkud omezené. Já nemohu posoudit vaše náboženství, ale pokud je o mě, z mého hlediska to není žádná diskriminace. V žádném případě to není diskriminace náboženství, které se zatím skrývá. Pokud by to byla diskriminace náboženství, milí zástupci tohoto náboženství, tak by se samozřejmě museli mít pochybnosti o své víře. Jestliže jsem o něčem přesvědčen, tak E, to pro mě, za mě může být označeno jak chce, pak to samozřejmě může být označeno jakkoliv. E, já za to samozřejmě zatím si stojím a nechám se klidně stigmatizovat, ale já si myslím, že bychom se těmto pojmům měli vyhnout. Alespoň tady. Přece Evropský parlament hledá cesty a nechce nikoho stigmatizovat. A to bychom si měli také ověřit, jak daleko ruce, to jde, jaký tady máme manévro, manévrovací prostor. A samozřejmě i náboženství se vyvíjí. Já jsem vychován křesťansky. Musel jsem se tím žít. A musím se smířit s tím, že e, také kdysi byly ženy upalovány jako čarodejnice ve jménu křesťanské víry. Teď se samozřejmě musíme vypořádat s tou představou, která tehdy existovala. Takže já vás prosím také, abyste se touto otázkou zabývali. Vy si to musíte ověřit. Vy musíte také být do určité míry tolerantní pokud budeme jenom trvat na tom ustrnulém, tak nedojde k žádnému řešení. Když tady hovoříme třeba o tom omračování po proříznutí, tak by to možná byla určitá možnost. Pak prosím, to pro mě ovšem není otázka nákladů. Něco takového nemůžeme posuzovat ze hospodářského hlediska tak nebo tak, bude to stát víc nebo míň, ale eh, my musíme, jakožto sekularizovaný parlament, my přece nejsme zástupci jenom vašeho náboženství, já přece tady také nejsem jenom zástupce křesťanů, jsem náhodou křesťan, ale jsem poslanec. Samozřejmě pak tady nemusíme eh, uvažovat tak, že tedy někdo je eh, vyznavačem judaismu, někdo je moslim. Eh, my jsme především poslanci a my samozřejmě musíme eh, tady hledat rozumné řešení a doufejme, že se dneska dostaneme o krok dál. Děkuji. Thank you, Uh, děkuji, Grafe. A teď uh, paní Miguel Ramos. Děkuji, pane předsedo. Já bych jste jen chtěla zdůraznit pozici naší skupiny. Nebudu se vyjadřovat, alespoň ne do detailu, k těm bodům, které už zmiňovali naši hosté. Slyšeli jsme o porážce a rituální porážce a e, o rozdíl mezi nimi. Pokud jde o porážku za účelem eh, tedy získání masa pro lidskou spotřebu, a mluvíme tedy zde především o porážkách pro lidskou spotřebu, pak je potřeba použít eh, ten výraz eh, zabití, je to, či dokonce o obětování, protože tato zvířata vlastně obětují svůj život pro to, aby mychom měli co e, jíst. A v tom případě musí existovat nějaký e, dohlížecí orgán, který musí potvrdit, e, že jatka, ve kterých ta zvířata tedy budou zabita, že tedy tato jatka splňují eh, standardy. Dovolte, abych to vysvětlila. Eh, v mm, naší zemi eh, je tedy dochází k rituálním mm, porážkám, která, které jsou prováděny podle židovského nebo muslimských, muslimských pravidel. A to se jedná vždy o porážku, které jsou prováděny na jatkách, které jsou k tomu, eh, mají osvědčení. Jedná se o maso, které vstoupí eh, do na tedy trh s potravinami. Tady se nejedná o nějaké obětování pro Boha z náboženských účelů, tak jak to známe, jak známe tyto rituály z historie. Zde hovoříme o mase, o tom, eh, že zabijíme zvíře za účelem získání masa a ta porážka musí splňovat určité standardy. To znamená, že to musíme tedy jasně rozlišit mezi porážkou a obětováním. Obětování zvířat, jak, eh, ať už je ten rituál jaký chce, eh, k tomu Tedy musí dojít eh, ke speciální, na speciálních jatkách, která to mají příslušné osvědčení. Děkuji. Eh, Josef Dol. Il avait demandé avant moi, donc euh, j'essaie de respecter. Je, je, président, je ne veux pas allonger le débat. Mais je crois, je... Pane předsedo, já nechci prodlužovat eh, tuto dnešní diskuzi. Dovolte, abych se vyjádřil k některým těm věcem, co tu zazněly. Jak už řekl eh, Graf, je mm, zabíjení a porážka zvířat jsou dvě různé věci. Ať už je to rituální porážka nebo nerituální porážka, ale je to něco, co je kontrolované státem nebo veterináři a já nevím, proč se nevrátit k, tomu, k, tomu, k této zásadní věci? Tady jsem proti, protože pokud budeme pokračovat v tom, že budeme, ne, nebudeme akceptovat to, co se děje v těch, eh, na těch jatkách, která jsou oficiálně kontrolovaná, a já, já vím, jak to tam chodí, protože jsem byl v, na jatkách a my se snažíme zajistit, eh, jsem pracoval na jatkách, vím, že se snažíme zajistit, aby ta zvířata trpěla co nejméně. Protože pokud zvířata trpí, tak se potom pro, tak je to nepoživatelné to maso pro některé, pokud s tím zvířatem špatně zacházíme, eh, třeba i při dopravě, a potom je špatně poraženo, tak pak ten, kdo si koupí to maso, eh, ten spotřebitel, ten tím trpí. Takže my jsme se snažili na všech našich jatkách zajistit, aby se ta zvířata opravdu poražila na jatkách. A pak, pokud jde o ten způsob, tak to je otázka tradic našich společenství. Ale děje se to na místech, která jsou řádně vybavena a jsou podrobena kontrole. Tomu je potřeba věnovat pozornost. Pokud nebudeme maso porážet tam, kde jsou veterináři a kde je to vybavení, tak z toho vzniknou problémy pro podmínky zvířat, tím, že se tak bude dít někde v lese nebo na venkově a jinde. Ale samozřejmě, že respektujeme naše tradice a naše hodnoty a pokud se tak děje ve náležitě vybavených, na náležitě vybavených jatečních provozech. Tolik tedy, co bych chtěl doplnit ve věci jatek. Je třeba vyloučit, a mě opravdu eh, štve, když se podívám na veškerou tu kritiku těch tak e, porážení zvířat. Často je to od vegetariánů. A vegetariáni se snaží prostě překonat všechny ty, ty mm, překážky. Oni jsou vůbec proti, e, proti jezení masa jako takovému. Ale já si myslím, že to existuje již velmi dlouhou dobu. Musíme pokračovat v tomto systému, ale s veterináři Pochopitelně můžeme ještě zlepšit ten systém. Dokonce i ti, kdo tam pracují, jsou pro, aby se ten systém zlepšil. Ale měli bychom se vystříhat jakýchkoliv krajností. Takže tolik, co jsem chtěl ještě dodat k tomuto tématu. Nedělejme tady nějaký systém, speciální, náboženský. Prostě eh, já si myslím, že ty jatka, ta jatka fungují dobře, jsou dobře vybavená a je nad nimi dobrý dohled a měli bychom pokračovat v provádění porážek v takovýchto jatkách a nemusíme mít spoustu nějakých dodatečných ustanovení. Děkuji. Pan Sanzorello. vezmu Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste eh, sem pozvali experty a že jsme si mohli vyslechnout jejich názory na toto velmi citlivé téma. Myslím, že co se týče blahobytu zvířat, musíme se zaměřit také na chov a přepravu a my se vlastně dnes tady zabýváme už tím dalším stádiem, eh, porážkou musíme zajistit, abychom měli pravidla a standardy, které jsou co nejhumánější. Tak, aby tedy odpovídali eh, našemu vysoce mm, rozvinutému světu. Ovšem, teď se vlastně tady zaměřujeme na několik sekund utrpení, ke kterému možná v průběhu zabíjení dochází. Neměli bychom eh, porušit eh, naše základní principy. A z té diskuze mám pocit, eh, že se tady tedy jedná o některou o praxi náboženských, některých náboženských skupin, především židovskou a muslimskou. Toto téma zaznělo mimo jiné také v izraelských eh, volbách. Eh, vůdkyně eh, Kademu nerespektovala košer potraviny a to se stalo skandálem. To znamená, že to je problematika, která, téma, které je velmi citlivé, velmi zakořeněné v těmto státech a my musíme ty náboženské hm, postupy, tu náboženskou praxi a náboženské cítění plně respektovat. Je to velmi citlivé téma a tak k tomu musíme přistupovat. Rituální porážky musí samozřejmě dodržovat eh, některá pravidla, ale musíme postupovat eh, konzistentně nemůžeme pouze říct, že eh, eh, omračování je povinné, eh, porážka bude probíhat vždy u stojícího zvířete. To takhle nejde. Tady máme, jsou, máme to tady velmi zakořeněné principy a pro ty už máme několik výjimek. také nemůžeme říct, že to prostě eh, bude tak a nebudeme o tom diskutovat. Pan Dal už eh, řekl, že to by akorát podporovalo eh, nezákonné porážky, ale na druhou stranu musíme samozřejmě zavést nějaké postupy. Takže jsou ty, ty dvě strany. Nemůžeme eh, vytvářet pravidla, která budou eh, nutit vlastně vytvářet prostor pro ty ilegální porážky. Nechceme, aby se lidé uchylovali do svých soukromých koupelen či zabíjeli zvířata v lesech a tak dále. Možná, že by si toto téma eh, zasloužilo nějaký zvláštní text a určitě by to měla existovat nějaká reciprocita, co se týče importovaného masa. Také třetí země by měly respektovat eh, stejné standardy. Než ovšem ty principy reciprocity zavedeme, a znemožníme eh, eh, dovoz eh, masa, které odpovídá těm principům košera chlali, tak bychom také mohli znemožnit náboženským skupinám, aby vlastně měli přístup k masu, které splňuje jejich standardy podle jejich náboženské praxe. Je ovšem nutné zachovat tady také nějaký, nějakou rovnováhu. Nechceme, aby lidé se uchylovali k těm nezákonným porážkám. A obdobně také musíme být opatrní, co se týče té otázky označování výrobků. I vyznavači různých náboženství chtějí ve svých supermarketech najít eh, produkty, které pocházejí eh, z respektovaných jatek a my jim tuto možnost a také tyto eh, záruky musíme nabídnout. Na druhou stranu musíme zabránit tomu, aby eh, právě nevystávala ta situace, kdy si budeme takhle prstem ukazovat eh, na, eh, na některé osoby. Já jsem stínový zpravodaj a zabývám se celou řadou dalších témat, které se také týkají blahobytu zvířat a která jsou s touto problematikou spojené. Na základě té své zkušenosti se domnívám, že právě toto téma je téma, kde bychom se měli trošku méně eh, fanaticky soustředit na provádění, protože by to mohlo vést k tomu, že zavedeme standard, který nepomůže těm náboženským skupinám. Eh, děkuji, pan Kaposantos. Děkuji. Různé problémy mají různé aspekty. A když jsem zanalizoval tento konkrétní problém, pokud jde po porážku zvířat, <laughs> má to náboženský rozměr, hospodářský rozměr. Jsou to i další dimenze. Já nechci o všech hovořit. Omezím se pouze na to, že tady chci poukázat na civilizační aspekt. Já netvrdím, že můj eh, civilizační systém je lepší, ale jsme prostě ve společenství laických států, kde existuje náboženská tolerance a respektování různých náboženských zvyků, menšin, které žijí ve větším společenství. Ale důležitý je náš postoj k utrpení. A utrpení je to, o čem bychom měli hovořit mně je jedno, jak je to zvíře zabito. Ale mě znepokoje, že je zabito, nebo chci, aby bylo zabito způsobem, které mu způsobí co nejméně utrpení. A to zcela bez ohledu na to, zda ta metoda se shoduje či neschoduje s požadavky náboženské eh, porážky. Zazněly tu také ekonomické a bezpečnostní aspekty. A to, že by se věci prodražily. A otázka bezpečnosti pracovníků na jatkách. Ano, to všechno je možné. Ale pokud jde o určité normy židovské nebo arabské, musíme stanovit, jestli působí více utrpení nebo ne. Pokud je to stejná míra utrpení, pak není žádný důvod, proč to zakazovat, pokud se splní všechny bezpečnostní a hygienické podmínky. Nemyslím si, že můžeme mít nějakou rotaci jenom na základě ty rotační boxy, že bychom je mohli mít pouze na základě náboženských požadavků. Klíčový, jak říkám, je ten prvek utrpení. A ještě další vyjasnění. Opět k utrpení. Prostě způsobuje jeden z, z těch dvou systémů více či méně utrpení, to je to, co, čím bychom se měli zabývat. Já bych si dovolil jednu nebo dvě poznámky a pak vyzvu eh, naše řečníky, aby odpověděli. Takže chci se zeptat všech čtyřech my tady diskutujeme o optimálním způsobu omezení utrpení zvířat v čase, kdy jdou ta zvířata na porážku. Není pochyb o tom, že v různých částech Evropy a v různých částech světa jsou zvířata porážena eh, náboženským způsobem, a to buď s předběžným omráčením nebo následným omráčením. Takže buď jsou tato zvířata košer a splňují normy, která eh, vyžadují růz, různá náboženství, anebo ne. Ale přesto se dováží z Austrálie, z Nového Zélandu. Malajzie například akceptuje maso z těchto států, akceptuje to, jakože je to košer, tedy respektive, že to vyhovuje těm náboženským normám. My se tady snažíme vymyslet systém, který by byl jednotný. A usilujeme o kompromis. Nechceme zastavit veškerou náboženskou porážku, ale chceme mít způsob, kdybychom měli buď předběžné, anebo dodatečné obráčení, tak abychom omezili utrpení těchto zvířat. A to je otázka, kterou vám všem předkládám. Jak je to možné, že to v některých zemích jde a jinde ne? Buď to je přípustné, nebo není. To je to, čemu nerozumím a chtěl jsem se vás na to zeptat. Mnoho z vás hovořilo o článku 4. Pokud jde o Evropu, tak my hovoříme o vysokých standardech produkce a životních podmínek a to, že naše standardy jsou vyšší než v jiných zemích, zvláště pokud jde o dovozy. Tudíž musíme také zajistit, abychom sami splňovali pravidla, která nám umožní mít tak vysoké požadavky na dovoz. Jinak nemáme vůbec žádný argument říkat jiným zemím, jaký standard mají eh, být, mít jejich dovozy, jestliže by jejich eh, standard byl vyšší než náš. A pak, proč několik z vás je tolik proti označování? To není žádné rozlišování, kdyby z toho měl být problém. Přece je logické, že jestliže prodáváte to maso jako košer, přece je na místě, aby to lidé věděli. Aby to bylo jasně označeno. A já prostě trochu nechápu, z čeho vychází váš odpor vůči označování. Doufám, že to není jenom ekonomický argument. Myslím, že by to mělo být jasně označeno, aby to lidé viděli. A pak se lidé mohou rozhodnout sami. A o to nám tady jde. Snažíme se hledat kompromis, který bude akceptovatelný pro nás, pro všechny a který nám umožní pokročit vpřed. Já vám každopádně všem děkuji za vaše příspěvky. Takže začneme panem Nogo, kdybyste to mohli omezit na čtyři minuty. OK. um, if it's possible, I will... Pokud je to možné, budu hovořit italsky. otázka omračování po proříznutí. To je otázka, kterou přenechám zástupcům náboženské společnosti. Teď tedy k označování. Já si myslím, že to není žádný velký problém. Problém spočívá pouze v tom, že to má pravděpodobně určitý dopad na obyvatelstvo, které nemůže rozlišovat mezi normální, po případě rituální porážkou. Já mám také přátelé mezi veterináři, kteří tento rozdíl také neznají zcela přesně. Říkají, že rituální porážka je barbarská a že zvíře přitom enormně trpí a že tady existuje velký rozdíl mezi porážkou rituální a porážkou s omráčením, protože jestliže je zvíře omráčeno, tak prý netrpí, ale tak to tomu není. Já jakožto veterinář to vidím tak, jak už jsem zmínil, a také tady italský poslanec se k tomu vyjádřil, protože zvíře v podstatě ztrácí během několika vteřin vědomí. A já bych to takto formuloval. Předtím než, než tedy označíme to maso, je třeba obyvatelstvo informovat. Pokud je tedy obyvatelstvo správně informováno, tak to označení je určitá taková pomůcka, aby spotřebitelé věděli, odkud to maso pochází, ale většina obyvatelstva se v tom nevyzná. Pokud takovou tu informaci dostane, potom to vede ke stigmatizaci těch jiných společností a to je tedy jádro pudla, bych tak řekl a e, tím tedy předávám slovo dál. E, děkuji a tím předávám slovo e, panu doktoru Fisonovi. Euh, tedy k označování. Košer, nebo lalal, to je tedy označování, které se používá, ale my tady hovoříme o konzumaci masa. Eh, ve Francii, já si myslím, a i zástupci eh, také z organizací, kteří jsou do určitými extrémisty v ochraně zvířat. Nehovořím tady o těch našich kolezích, ale jsou také extrémně radikální organizace ochránců zvířat, které eh, která, eh, které se vrhnou na tuto myšlenku a budou pranířovat muslimskou nebo židovskou obec, protože budou říkat, že maso košer pochází z utrpení zvířat. Eh, bylo tady také řečeno, že omračování by bylo mnohem lepší eh, pro blaho zvířat ze hlediska ochránců zvířat, ale podle vědeckých zpráv a zpráv EFSA proto neexistují žádné důkazy. Eh, mnohé experimenty říkají, ano, je tomu tak, eh, jiné zase tvrdí zcela opačné mínění. Takže vykrvení pokud eh, dojde k vykrvení podle rituálu náboženského, podle stanovených norem, tak omráčení po porážce to je něco, co my odmítáme, neboť eh, když odhlédneme od blahobytu nebo dobrých podmínek pro zvířat, tak samozřejmě existují i určité náboženské předpisy a musí dojít k úplnému vykrvení. Já se obávám, že pokud tady budeme nuceni k tomu označování, tak celá rituální porážka tady bude spochybněna. Jak už tady jednou bylo řečeno, nejedná se o to, abychom Hmm, omezovali náboženské vyznání. Chceme omezit jenom utrpení zvířat, ale v zásadě vzato religiozní porážka by měla být eh, téměř zakázána? Já si tady kladu otázku. Vy sice říkáte, že tomu tak není, že to není tady naším účelem, ale vy hovoříte o dobrém pocitu zvířat. V takovém případě bychom se museli zříci konzumu masa. Eh, nenuč, nenučte nás k určitým eh, podmínkám, které bychom měli přijímat. Samozřejmě, že je jasné, že chceme, aby se zvířata cítila dobře, ale pokud budeme k něčemu nuceni, budeme se cítit frustrováni. Otázka, na kterou neodpovídáte, pro, je, proč v různých členských státech je porážka povolená s předběžným či následným omráčením, včetně rituálních porážek. To znamená, že to, mís, to maso není košer. Proč nemůžeme tento systém, který je v některých členských státech, eh, proč ho nemůžeme zavést všude? Omráčení před porážkou nebo bezprostředně po proříznutí vede k tomu, že maso není košer a věřící židé ho potom nemohou konzumovat. Takže nejíte maso, které pochází z těchto dalších států. Já bych se vsadil, že ano, ale to je argument, který bychom mohli mít celý den. Eh, takže teď bych předal slovo doktoru Arbimu. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo že abych odpověděl na otázky, které jste nadnesl, týkající se těch přesných čísel rituální porážky. Já bych chtěl spochybnit ta čísla, která tady máme. Samozřejmě nebudeme si tady přehazovat čísla, ale myslím si, že ta francouzská čísla, tam jsou dva prvky, které bychom měli vzít potaz. A to je ten celkový objem těch rituálně zabitých zvířat. Ve Francii konzumace těchto, těch, těch eh, celkově předpokládá 168 eh, tisíc. Eh, dvě ze tří těch těl jsou dovezena. A pokud jde o hovězí dobytek, tak tam je 11% požadavku na konzumaci a 13,8 dodávky. To znamená, že tam je to skoro, eh, bych řekl, vyvážené a Toto jsou údaje, které máme k dispozici a to jenom, abych odpověděl na váš dotaz, proč v některých zemích, jestli to jíme nebo nej, nejíme. Já myslím, že to jsou prostě pouze určitá tvrzení. Ale Každopádně já bych byl rád, aby nám bylo vysvětleno, jestli, já si myslím, že přece tato, tato pravidla jsou diktována nábožensky. My tu nejsme proto, a nejsme tu v prostoru, kde bychom měli debatovat o náboženství, ale prostě o tom, že Evropská unie je garantem náboženské svobody a my jsme všichni Evropani a jsme přesvědčeni, o své, o našem postoji, o tom, že jsme evropskými občany. A to znamená, já si myslím, že jedině mohu odkázat na tu otázku z 29. Eh, ledna, kde přesně jeden poslanec klade tuto otázku. To není, to, to, to není jenom nějaká hypotéza. Pan Cardini to byl. Kde se jasně říká, že chce výbor tedy protestovat proti kruté metodě, krutým metodám, um, porážení zvířat jsou nazývány dokonce barbarskými. Používáte tato slova barbarské, taková je ta atmosféra. Já neříkám, že se to týká vás všech, ale prostě je kolem toho eh, takový závan, bych řekl, eh, tohoto obvinění. A proto myslím, že musíme být bdělí, aby se dodržovala eh, pravidla. My tedy opravdu zdůrazňujeme ten bod 4. A něco jiného je třeba zlepšení eh, podmínek přepravy zvířat, ale tady jde o náboženská práva. Evropa by neměla přebírat eh, pravidla od jinut. Měli, měli bychom prostě mít moderní vlastní pravidla. prosím vás, je důležité se soustředit na jednu otázku za jednoho člena parlamentu a odpovědět na tyto otázky postupně. Protože ne všichni poslanci mohou mít svůj vlastní názor. Tady nejde opravdu o nějakou náboženskou vendetu, ale jde o to najít nějaké řešení, kdy některé státy používají eh, omráčení po proříznutí a otázka je, jestli bychom to nemohli využít v Evropě. Děkuji. Já nechci protahovat tuto diskuzi, nechci, abychom opakovali některé věci pořád dokola, ale chci jenom jednoznačně odpovědět jednu věc, ale nechci se nějak měšovat do toho, eh, na to, do, do těch náboženských otázek. Jestliže máme omráčení po proříznutí, tak říkáte, že to není košer, ale jak je tomu tady v Austrálii, když, kde říkají rabíni, že to je košer, jak to je v Rakousku. A jak to tady je tě, na těch místech, kde to je černé na bílém. Mohu vám to ukázat, mohu vám ukázat oficiální zprávu od ministerstva. Mám to tady. Takže, vidíte, jak ta diskuze probíhá. Jenom chci vám ukázat, že budu velmi spokojen, když se tohle zodpoví. Ale myslím si, že to eh, dodatečné omráčení by mohlo být řešení nejenom z hlediska tyto utrpení a toho, jestli, ale také bych řekl, že jestliže zavedete dodatečné omráčení, tak už se nemusí diskutovat o žádném označování, protože pokud to máte u každého zvířete, tak víte, že všechna zvířata byla omráčena v době porážky. Tím pádem eh, vlastně máme dvě mouchy jednou ranou. My se tady snažíme najít nějaký kompromis. A to je tím bychom mohli vyřešit ještě další zásadní problém, takže je potřeba se nad tím hluboce zamyslet, je, že je možnost považovat maso za košer, dokonce i v případě, kdy dojde k dodatečnému omráčení. To je první otázka. Druhá otázka, na kterou nikdo neodpověděl, o dovozech zvířat. Myslím, že je důležité mít přísná pravidla na našem kontinentu, a vzhledem k tomu, že některé jiné země mají stejný standard, tak to pro nás není žádný problém. A ještě jednou říkám, dodatečné omráčení by mohlo být dobrým kompromisem pro každý z těchto případů. Dobrá, děkuji vám, všem vám děkuji Myslím, že jsme měli velice plodnou diskuzi. Děkuji všem zúčastněným, všem expertům, kteří tady předložili své argumenty. A nyní pan zpravodaj tady eh, na závěr dostane slovo. Představí tady svoji zprávu a pak to projde, bude procházet parlamentem. Já vám děkuji za všechny vaše názory. Eh, ta lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 19. února tento týden a bude se hlasovat 16. března. Všem vám děkuji za vaše příspěvky, protože nám to nesmírně pomůže dál rokovat a těšíme se na tu zprávu. Chcete, chcete ještě něco říci, pane zpravodaj? Ale prosím vás stručně, protože jsme ve skluzu. Ještě jednou vám děkuji za všechny příspěvky, jenom chci jasně říci, že post, stanovisko parlamentu nebo návrh parlamentu je opravdu hluboce kompromisní. Zvláště to, co chce navrhnout náš výbor. Jestliže jste se dívali na například postoj EHSV, tak to jde daleko dál. Dokonce to prosazuje úplný zákaz rituální porážky. Ale my nikoliv, my, nám jde o kompromis. No, pokud jde o výjimky, musíme zvážit jednu věc. Jsou některé země, které zavedly různá pravidla eh, k rituální, o rituální porážce a země, jakožto zemědělský výbor nedomníváme, že bychom mohli jak si zrušit v těchto zemích jejich restriktivnější pravidla. A pokud jde o náboženské svobody, nikdo je nespochybňuje. Protože to je něco, co je v rukou národních orgánů. Evropský parlament nemůže žádným způsobem zasahovat do pravomoci národních vlád. Chceme zachovat status quo článku 4, mějte také na paměti, že článek 4 byl navržen komisí a nic se na něm nezmění oproti stávajícímu stavu. Děkuji vám. Všem vám děkuji a jak jsem řekl, dáme to všechno do zprávy. Děkuji vám za účast. Right, we... A tím se dostáváme k našemu dalšímu bodu na pořadu jednání. Eh, pokud eh, budete odcházet, odcházejte prosím velmi těše, abychom mohli pokračovat v projednávání. Další bodu to je bod 5, eh, ochrana zvířat užívaných pro vědecké účely. Já sám jsem eh, zpravodajem eh, zemědělského výboru pro tuto problematiku. Dnes tedy proběhne eh, výměna názorů se experty. Máme pozvané čtyři experty, které se vyjádří k návrhu komise. Chtěl bych eh, poděkovat svému asistentovi Patrikovi, který eh, velmi mm, přispěl eh, k této zprávě. Návrh komise je také velmi komplikovaný, podali jsme k němu celou řadu pozměňovacích návrhů a já se velmi těším na to, co k tomu řeknou naši experti. Ehm, nikdy jsem nečekal, že mě bude čekat také morální eh, dilema, jako je to, které se týká právě této zprávy. Nechceme omezit eh, samozřejmě testování léků pro budoucnost, ale na druhou stranu nechceme, aby zvířata trpěla. Je to obrovské morální dilema a já bych tedy, jsem velmi rád, že zde můžeme přivítat naše experty, kteří nám snad pomohou. Prvním řečníkem pro dnešní odpoledne je doktor Mark Medfield, generální tajemník Evropské koalice pro biomedicínský výzkum. Eh, pane Medfielde, dovolte, abych vám eh, hned předal slovo. Prosím, abyste dodržel ten desetiminutový limit. Eh, děkuji, pane předsedo. Jsem velmi poctěn tím, že mám tady dnes možnost eh, promluvit před tímto výboru. Já sám se zabývám eh, výzkumem v oblasti rakoviny ve Velké Británii, ale dnes tu zastupuji především eh, akademiky, kteří pracují v různých výzkumných laboratořích po Evropě. Většina výzkumu, který provádí Akademický výzkum je tedy základní výzkum, který sleduje to, jak eh, vůbec ty nemoce na naše tělo působí, jak buňky reagují a tak dále. Základní výzkum nevyvíjí nové léky, ale farmaceutický průmysl by bez těchto informací ze základního výzkumu vůbec nemohl fungovat. Myslím, že lidé eh, často přehlíží, jak důležitý základní výzkum je, takže pokud dovolíte, já bych eh, rád zde zdůraznil, že právě ze základního výzkumu pochází penicilín, první počítače a také internet. Také akademický výzkum vyřešil eh, problematiku ehm, struktury genomu, eh, příčin eh, nemoci AIDS a také příčin nemoci, onemocnění rakovinou. Základní výzkum eh, proskoumává to, co neznáme. Nevíme, co z něj vzejde, dokud ten výzkum není proveden a proto je to velmi důležitá svoboda výzkumu. My předem nevíme, kde k tomu průlomovému zjištění Eh, dojde a je proto nutné, aby akademičtí vědci měli možnost zkoumat vše, co považují za zajímavé a důležité. Samozřejmě, že ve společnosti, která je spravedlivá, musí existovat také určité hranice výzkumu. Ten výzkum musí být prováděn v právním rámci a musí být etický. A právě eh, tím se dostávám k tématu dnešní problematiky. V tomto návrhu je celá řada věcí, kterou eh, vědci přivítali. Eh, samozřejmě, že v, přípr- v průběhu přípravy tohoto návrhu vědci byli konzultováni. Ale domníváme se, že tento návrh je příliš byrokratický. Je to to, čemu vy říkáte, nepřiměřená administrativní zátěž. Evropská unie i členské státy investují obrovské množství finančních prostředků na podporu vědeckého výzkumu a je samozřejmě, my bychom si všichni přáli, aby vědci dělali výzkum, eh, nikoliv aby vyplňovali formuláře. Ještě důležitější je to, že v tomto navrhovaném textu je několik bodů, kde je jasné neporozumění eh, procesu výzkumné práce a kde se domníváme, že by ten výzkum prováděný v Evropě mohl utrpět. Jedna, jedná se především o zásahy do výzkumu e, neurovědeckého, to znamená fungování mozku. Evropská populace stárne s tím, jak žijeme eh, déle, objevuje se více nemocí jako epilepsie, Alzheimer, e, mozková mrtvice a podobně než se nám podaří tyto nemoci efektivně léčet, musíme také Mm, pochopit, jak mozek funguje. A proto také potřebujeme studovat eh, primáty. Mezi lidmi a primáty existuje eh, velká podobnost ve struktuře jejich mozku. Jedná se o výzkum, který zkrátka nemůžeme provést na jiném zvířeti, právě kvůli těm anatomickým eh, a funkčním rozdílům mezi člověky a primáty. Eh, navrhovaný předkládaný text eh, zde uvádí dvě významná omezení. Za prvé, podíváme-li se na článek 8, zde se navrhuje omezení využití primátů za cílem zkoumání nemocí, které jsou eh, pro člověka degenerativní. Jak říkám, to by zcela vyloučilo základní výzkum eh, pro, eh, zaměřený na pochopení fungování mozku. Přičem ten, přičemž tento výzkum je zcela zásadní pro pochopení fungování normálního mozku a mozku s poruchou, který byl napaden nějakou mozkovou, mozkovým onemocněním. Druhé omezení je chov primátů. Všechny primáty, které, kteří se v Evropě využívají pro výzkum, jsou pro tyto účely také chování. Nicméně směrnice v článku 10 navrhuje, že po přechodném období eh, se omezí výzkum pouze na primáty, kteří se chovají po dobu dvou generací. Ten problém eh, zde je v tom, že primáti, kteří se na výzkumy používají, se chovají v zajetí poměrně těžko. Existuje výzkum, který ukazuje, že, primát, eh, že některých ho se snaží chovat tedy primáty po dobu delší než dvě generace, ale to je velmi problematické. To znamená, že um, by tato zvířata nestačila, bylo by tam alespoň 20% nedostatek. Zkrátka, my nejsme schopni v druhé a další generaci eh, chovat těch primátů dostatečný počet pro účely našeho výzkumu. Proto se domnívám, že je nerozumné vytvářet eh, takové omezení, pro které není dostatečná mm, vědecká podpora či mm, důkazy dovolil bych si tady navrhnout buď vyškrtnutí, a pokud to nebude možné, alespoň eh, tedy provedení eh, studie proveditelnosti. Eh, pokud by ten návrh prošel tak, jak je předkládán, samozřejmě by došlo k obrovskému nárůstu um, nákladů na tento druh výzkumu, protože by bylo obtížné získat zvířata a v Evropě by nikdo zřejmě takový výzkum nezadával. To znamená, že ten výzkum by se přesunul do jiných zemí, eh, především tedy Spojených států, také zřejmě Japonska, Indie či Číny. Pane předsedo, to znamená, že v podstatě ta samá zvířata by byla použita pro stejný výzkum, akorát by to bylo prováděn ten výzkum v jiných státech, kde ty, eh, ta pravidla nejsou tak přísná. Co se týče třetího problému, který zde vnímáme, ten eh, se týká článku 16. Eh, co se týče tady použití, opakovaného použití těch zvířat. Z pravidla každé zvíře použito pouze jedno. Nicméně v některých případech je eh, potřeba to zvíře připravit, eh, či ten experiment eh, prochází několika fázemi. Dovolte mm, jaký pří, krátký příklad. Sledujeme například fungování mozku primáta. Často toho primáta musíme jaksi vyškolit. Například používají dotekovou obrazovku, kde Eh, mají za úkol tedy odpovědět eh, doteky v určitém pořadí. Pokud se jim to podaří, dostanou za to odměnu. Takové školení, trénování to zvířete trvá třeba 6 měsíců. <coughs> to znamená, že mm, v případech, eh, kdy <coughs> je to školení vlastně nijak nepříliš náročné, nezasahuje do toho zvířete, používáme takové zvíře několikrát. Pokud do toho i zvířete investujete 6 měsíců tréninku, využíváte ho několikrát. Dalším příkladem je například sledování eh, hladiny hormonu či eh, krevního tlaku. Například nechcete jim odebírat tu krev eh, injekční stříkačkou, protože to zvíře to zvířete velmi eh, stresové. Co v takovém případě tady děláme? Uvedeme zvíře do celkové anestezie a implantujeme mu drobnou jakousi pomůcku, která nám potom tyto informace sleduje zvíře pak sledujeme, například sledujeme jeho chování a tak dále. A všechna ten čip, implantovaný vlastně nám předává všechny ty informace, které eh, potřebujeme. V takovém případě zase spíše než eh, tedy provádět eh, operaci v celkové anestezii u druhého zvířete, je v podstatě jednodušší použít to samé zvíře pro celou řadu experimentů. Ovšem ten návrh, tak jak je předložen v této podbě vlastně eh, tomuto brání. My zkrátka nemůžeme zaručit, že druhý a další opakovaný experiment bude mít na to zvíře jenom velmi omezený dopad. Eh, samozřejmě eh, definovat eh, dopad toho experimentu předtím, než ten experiment je proveden, je velmi složité. Tím se domníváme, že by mohlo dojít k omezení či úplnému zákazu použití, opakovaného použití zvířat na experimentální práci v základním výzkumu. Zase bychom museli navýšit tedy počet zvířat a celkové, eh, celková míra utrpení zvířat by také narostla. Domníváme se tedy, že toto ustanovení v podstatě eh, jde proti eh, těm zamýšleným pravidlům snížit to utrpení zvířat. Už se blížím k tomu časovému limitu. A zde bych tedy chtěla říct, že to jsou tři priority základního výzkumu v akademických institucích pokud eh, váš orgán bude schopen eh, zaměřit se na to, nebo vyřešit tyto tři priority, velmi to pomůže základnímu výzkumu, výzkumu v Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám. My se ještě vrátíme k těm otázkám za chvíli. A nyní doktor Filip Detie. Děkuji vám, pane předsedo. Já pronesu tedy ten příspěvek ve svém mateřském jazyce, to znamená francouzsky, ale mohu zodpovědět i na jakékoliv dotazy v anglicky. Jsem veterinář, zodpovídám za jeden z, jedno z oddělení Sanofi Aventis, Aventis, které zodpovídá za bezpečnost léků. Říká jsem taky toxikologie. A to, to znamená, já bych chtěl dnes za Sanofi Aventis hovořit o něčem, co se týká i všech dalších farmaceutických eh, výrobců v Evropě. Sanofi Avensis je jedna z eh, největších eh, výzkumných skupin, třetí ve světě, první v Evropě. Mm, vedeme, pokud jde o výrobu vakcín, a jsme také největší farmaceutickou skupinou z hlediska přítomnosti v rozvíjejících se zemích. A to znamená, že pomáháme zemím které, a obyvatelům, které jsou znevýhodněni ekonomicky. Teď je tedy o změnu směrnice, která je již určitým zlatým standardem eh, ochrany laboratorních zvířat. Je potřeba chápat, že podniky, jako je podnik, pro který pracuji, používají laboratorní zvířata nejenom samoučelně, ale proto, abychom pokročili v inovacích a v eh, uvádění na trh med- lé, léčiv, která jsou bezpečná, účinná, ale zejména tedy bezpečná pro naše spoluobčany. Je potřeba chápat, že podnik, jako je ten můj, takže vlastně většina toho výzkumu prochází v Evropě. 80% tohoto výzkumu v našem případě probíhá v Evropě. Když se podíváme třeba na využití opic, primátů, tak 100% této aktivity probíhá ve Francii. Je potřeba také vědět, a to je součástí charty o využívání laboratorních zvířat, že my uplatňujeme 3R. A to není jenom e, vlastně nahrazování, ale omezování a také rafinace. My vlastně pracujeme s obrovským počtem různých molekul využíváme screening, prostřednictvím kterého eh, se snažíme najít tu chemlátku, kterou pak použijeme u člověka. Ale ta nesmí představovat žádné riziko. Když hledáte molekulu správnou, tak je to, jak když hledáme klíč, který zapadne do zámku. A mou povinností je zajistit, aby tento klíč nespustil nějaké jiné zámky. Když znáte nějakou konkrétní toxicitu, máme eh, také genetickou toxikologii, kde se zabýváme k DNA a to se dělá většinou in vitro. A máme třeba hm, technologii screeningu těch molekul, abychom zabránili eh, nějakým problémům, které pak vedou ke stahování, eh, stahování léku z trhu. Ovšem, tím můžeme eh, identifikovat pouze 80% případů a těch 20% je potřeba testovat s pomocí zvířat. Ty metody čistě laboratorní bez použití zvířat nejsou schopny plně nahradit eh, to využívání zvířat. A já bych se chtěl pozastavit nad několika aspekty. Za prvé, a to již bylo řečeno před řečníkem, je tu určité omezení schopnosti využití um, zvířat, zvláště primátů v Evropě. Rozsah působnosti by se mohl rozšířit, protože když hovoříme třeba o těch nejnebezpečnějších chorobách, třeba neurodegenerativní nebo toxikologie by do toho také spadala. Toxikologie je jednou z metod, která samozřejmě způsobí utrpení zvířat, tudíž by se už ne, nedala dělat, ale to je konec farmacie, farmaceutického průmyslu v Evropě. Protože například objevení některých, um, některých obraných látek vychází právě z tohoto, to znamená, protože musíme vyvolat imunitní reakci u toho zvířete. A nemůžeme to testovat když nějakým způsobem ne, eh, neodstraníme tuto eh, obranou látku z těla. Navíc opice, to znamená primáti, jsou nejbližší příbuzní člověka, takže to nelze testovat na jiných zvířatech. A článek 15, kde se hovoří o těch eh, protokole z hlediska bolesti, to by mohlo omezit eh, výzkum některých vakcín, protože některé eh, virové choroby, virové léky, vakcíny se dají testovat pouze na primátech. A také některé metody používané na hlodavcích mohou být bolestné. Další článek říká, že se musí hodnotit přínos toho výzkumu a, a oproti nákladům. Že ono to není na první pohled eh, viditelné, nemusí to být jasné hned. Když se podíváme na veškerý výzkum třeba reprodukčních chorob, což muselo sedít prostřednictvím využívání eh, primátů, tak často, kdy, kdy je tam vlastně dárcovské zvíře a zvíře, které přijímá, a i v tomto případě, v tomto případě musí dojít k transplantaci orgánu. Další bod jsou články, které bych řekl, že jsou falešné dobré nápady, které mohou v konečném důsledku mít negativní dopad na ochranu těch laboratorních zvířat, na kterých nám tolik záleží. Problém uh, využívání F2. nějaké divoké zvíře, zvíře chycené eh, v divočině, ať už je na Mauriciu, v Kambodži, v Číně, tam jsou tato zvířata chycená. A oproti tomu jsou zvířata FA, F1, která e, nikdy nepoznala život v divočině. E, a to jsou ta, která převážně používáme. Ale použití nebo žádná země, žádná laboratoř nebyla schopná u některých druhů, třeba makaků, zajistit dostatečnou produkci těchto zvířat F2. A vzhledem k tomu, že tyto, um, tato zvířata mají harémy, jeden samec a 20 samic, tak eh, je logické, že když pak použijeme eh, F2, tam není problém, ale F1, když máme jednoho samce na 20 samic, tak je pochopitelné, že potom máme 24, které nemohou být použity v našich experimentů. Dalším důležitým bodem je opětné využití. Článek 16. Jak tady Mark vysvětlil, používáme zvířata, do kterých jsme třeba implantoval, implantovali nějaký monitorovací, eh, monitorovací zařízení, které nám umožňuje monitorovat jejich tlak, jejich míru stresu, mm, EKG, děláme to u psů třeba daleko víc než u primátů, ale dalo by se to dělat i u primátů. A tohle je postup, který vyžaduje um, operační zákrok. A v některých zemích by se dalo říci, že to může způsobovat mírnou bolest. A nedalo by se to použít, takže bychom nakonec eh, těch zvířat použili v experimentech daleko víc. A ještě jedna otázka, to je ta byrokratická e, zátěž kolega už na to poukázal. Máme příslušný orgán, etický výbor, instituční etický výbor, to samozřejmě chceme. Spíš než aby byl orgán v každé zemi, ale nejlepší kontrola probíhá přímo v terénu. Vědci samotnými. je tu kontrola, existují inspekce a etický výbor existuje již 25 let, kdykoliv, kdykoliv dochází pro nějak, k nějakému výzkumu, tak výzkumníci jsou v těchto, eh, v těchto výborech. No vždycky je tam někdo, kdo je i mimo farmace s, s odvětví, mimo farmaceutický průmysl. Uh, a výroční přeskum tohoto veřejného orgánu opět představuje určitý byrokratický aspekt, který činí tento systém velice eh, těžkopádným. Již teď jsme nadregulovaní. Každé dva roky dochází k kontrole laboratoře, a to v každé laboratoři, eh, kterou používáme. Dělá se to mezinárodními asociacemi a organizacemi a dávat tady ještě další vrstvu kontroly. Každý rok to nám připadá trošku přemrštěné. Zatím to je každé dva roky a zdá se, že ten systém již nyní je schopen kontrolovat, co se děje. Já už skončím, ale závěrem jsem chtěl říct si, že hodně z těchto ustanovení které tady je, by znamenalo přesun výzkumu do jiných zemí, zejména v Ázii. A kromě toho není to vždy v souladu s některými pravidly, na která my musíme brát ohled, třeba um, na, nařízení o bezpečnosti léčiv. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a teď bych předal slovo Penny Hawkinsové, eh, zástupkyni eh, oddělení eh, výzkumu zvířat z Královské společnosti. Ano, já zde to budu, děkuji za slovo, budu hovořit především za euroskupinu. My se domníváme, že v výzkumu v chování zvířat eh, došlo k významnému postupu a vítáme tuto novou eh, návrh této nové směrnice. Domníváme se, že je potřeba, aby právě od roku 1986, kdy ta původní směrnice vstoupila v platnost, eh, byly provedeny změny. Eurogroup se domnívá, že v novém návrhu směrnice je celá řada dobrých principů, ale také máme problém s některými body. Já se zmíním o těch hlavních. Eh, dovolte nejprve ty pozitivní změny, které vítáme. Roz, zvýšení rozsahu eh, a počtu druhů zvířat, která je možné použít pro vědecké účely, eh, vítáme. Pro v základní aplikovaný výzkum už lze využít eh, také eh, embrya zvířat eh, a tak dále. Také vítáme snahu regulovat utrpení zvířat. Domníváme se, že tato problematika by měla být vstažena na všechny zvířecí druhy v jakémkoliv stádiu vývoje. Také se také vítáme aby eh, takzvaný princip 3R eh, platil eh, v, pro veškerý výzkum. Zvířata musí být, se zvířaty musí být zacházeno eticky a my vítáme snahy v tomto směru v novém návrhu. Co se týče implementace tohoto principu 3R, dosáhl velkého pokroku v posledních letech a vítáme tedy to, že se na něm dále pracuje. Je také potřeba lepší proces autorizace pro nejen každý výzkumný projekt, ale také pro eh, všechny pracovníky, kteří s těmi zvíraty budou pracovat. To je systém, který už tu dlouho chyběl. Eh, v Spojených království fungoval výborně od roku 86 a eh, věda tím nějak neutrpěla, proto se domníváme, že by tento systém autorizace měl zůstat. Také vítáme, že by eh, lidé měli prokazovat svoje schopnosti. Ve směrnici je také velmi silným bodem eh, nutnost etického zacházení se zvířaty. Eh, je tu jednak etické posouzení národním, tedy třemi, celkem třemi orgány na místní až národní úrovni. Všechno, všechna tato posuzování etického zacházení je velmi důležité tak abychom mohli provádět etický výzkum a zároveň snížit eh, trpení, utrpení eh, zvířat. Eurogroup dále vítá publikaci výročních statistik, eh, co se týče konkrétních tedy postupů uplatňovaných na zvířatech. Bez toho by nemohl tedy náš výzkum dále pokračovat. E, příloha 4 nově upravuje využití zvířat pro laboratorní účely. E, akademik, akademické prostředí se tedy na tomto návrhu podílelo, ale přesto tedy tu přetrvávají některé problémy, o kterých se zmíním dále. Eurogroup nesouhlasí s využitím primátů a také projektů, ve kterých jsou primáti využíváni. Souhlasíme s tím, že eh, primáti by v některých eh, typech výzkumu vůbec neměly být využíváni. Některé články jsou těžko srozumitelné. Třeba článek 2 říká, že směrnice se nebude vztahovat na procedury, které nejsou invazivní. Invazivní většinou znamená operaci. Ale to se musí vyjasnit, protože existuje spoustu dalších postupů, které mohou působit bolest, stres a tak dále, kromě operací. Další články, když jsou dobré, nejdou dost daleko a některé z nich by mohly být e, negativní vliv na životní podmínky zvířat. Ještě některé další obavy, které máme po, ohledně toho umístění, ustájení primátů a pokud jde o péči a o těch životních podmínk, životní podmínky, tak je důležité, aby existovaly minimální standardy, aby to nebyly jenom osvědčené postupy, ale minimální standardy. A e, dále, pokud jde o velikost výběhu, tak to by a klecí, to by se mělo dále změnit, protože eh, je tam odkaz na jiné zdroje informací a další podrobnější údaje, mělo by se to tedy specifikovat. Nadměrný, je tu nadměrný čas pro implementaci, eh, třeba pro eh, hlodavce a zajíce je, to implementováno až do roku 2012, u některých jiných dokonce 2017. A pracovní eh, skupině rady trvalo, trvalo řadu let od roku 84, než tyto podmínky vůbec vypracovaly. Teď budou další, potřeba další roky a další spoždění by bylo opravdu neslíchané a nepřijatelné. A já si myslím, že někde se přitom již zvíře, se zvířaty zachází podle těch eh, nových podmínek, které jsou v příloze, takže by to neměl být problém pokud eh, jde o eh, klasifikaci závažnosti, tak to záleží na míře a charakteru těch eh, negativních dopadů, ale ten výčet není jasný. Definice toho, co se myslí mírným nebo závažnějším, není úplně jednoznačné a chybí to v tom návrhu. Musí se to řešit a to akutně, protože na tom závisí mnoho dalších článků. Není žádný žádný důvod eh, v nějakým způsobem myslíme si, že by měly být existovat veřejná schrnutí pro úplně všechny projekty, všechny mm, úrovně utrpení jsou důležité a záleží nám na všech. Pokud jde o primáty, tak si myslíme, že omezení těch přípustných účelů nejdou dost daleko. Směrnice by měla explicitně počítat s postupným ukončením používání primátů. A to jak věci, tak akademici říkají, že nechci, nechtějí primáty eh, používat, takže teď mají šanci postupně jejich používání ukončit. Měli bychom vyžadovat zdůvodnění využití primátů, mělo by to být podpořeno dokumentovanými důkazy a expertními posudky. A pokud jde o používání primátu F2, tak to by mělo být daleko přísnější než těch 7 až 10 let, a to nejenom z, hlu, z důvodu blahobytu zvířat, ale také z důvodu bezpečnosti. A zákaz použití velkých opic by měl být absolutní, měli bychom vyškrtnout bezpečnostní doložku. Existují velké obavy ohledně využití primátů, a to i ze strany veřejnosti. Pokud jde o eutanázii, máme velké obavy pokud jde o takzvané lidské humánní zabíjení. Když se zejména z- zabíjejí zvířata, e, která jsou zatím ve stavu zárodku nebo, nebo embryonálním existuje například využití některých neuromuskulárních inhibitorů a podobně. Ty nezmiňuje se také eh, žádná kompetence, jenom povolování. Takže tohle všechno by mohlo vést eh, v té příloze k utrpení zvířat a musí se to naléhavě zlepšit. Eurogroup považuje tu pozornost věnovanou alternativám jako krok správným směrem, ale nejde to dost daleko. Návrh eh, národních referenčních laboratoří je omezen na validování toxikologických postupů, ale ty tvoří pouze malé procento všech eh, procedur, které probíhají v Evropské unii a neřeší to celý rozsah využívání zvířat a celou eh, škálu možností alternativ. Směrnice musí explicitně počítat s rozvojem a validací alternativ ve všech oblastech biomedikálního výzkumu. Závěrem, Eurogroup je jak potěšena, tak i znepokojena tímto návrhem. Mnoho z těch principů, které jsou nezbytné pro uh, regulaci experimentů, pokud vůbec musí probíhat, jsou uh, zahrnuty, ale některé části textu by mohly uh, poškozovat uh, podmínky zvířat. Zaznamenali jsme mnoho bodů, kde existuje schoda mezi ochranci zvířat a vědeckým společenstvím. Uh, což je logické vzhledem k těm třema R a dalším. A mělo by nám to umožnit konstruktivní přístup. Teď, když dochází ke většímu dialogu mezi různými e, aktéry, tak e, bychom možná mohli dosáhnout i dohody ohledně e, konkrétních formulací v článcích. Je potřeba dospět k proveditelné a environmentálně rozumné a udržitelné směrnici, která zlepší podmínky zvířat v 21. století. Thank you very much. Děkuji za vaši zprávu. Také jsem na mě obrátili organizace zastupující práva pacientů a já bych rád předal slovo paní Sofii Petit Zeman, která zastupuje asociaci charitativních organizací provádějících medicínský výzkum a paní Petit Zeman je vede veřejné vztahy, vnější vztahy. E, děkuji, pane předsedo, za možnost vystoupit zde. E, naše asociace je, má tedy sídlo ve Spojeném království a zastřešuje 115 e, charitativních organizací. Tyto organizace jsou eh, různé velikosti, Patří mezi ně významné organizace, eh, jako například Cancer Research eh, ze Spojeného království, až po maličkaté organizace, které si vedou sami pacienti. Nicméně všechny, se, všechny tedy usilují o prosazování práv pacientů. Naše asociace Eh, z našich tady členů pouze zhruba třetina financuje výzkum, ale všechny se eh, tedy o tuto problematiku zajímají, zajímají protože si uvědomují její význam pro pacienty. Téměř eh, všechny průzkumy na toto téma ukazují, že naprostá většina britské veřejnosti přijímá výzkum na zvířatech tam, kde není možné e, nějaký jiný e, výzkum. Neexistuje tady alternativa. A tyto podmínky jsou také stanoveny v zákoně. My máme také některé um, nesouhlasíme v některých eh, věcech s tím předkládaným návrhem, eh, například eh, se zvyšováním administrativní zátěže, že ti stěžování prosazování práv pacientů, o tom už jste slyšeli od doktora Matfielda a dalších předchozích řečníků. Také se bojíme, že by nemohly, mohly být nedodrženy tedy podmínky plahobytu a ochrany zvířat. Nicméně chci uvést eh, některé příklady toho, proč eh, souhlasíme s touto směrnicí. Podívejme se například na výzkum eh, mozkové mrtvice. pro tuto, tento výzkum lze využít modely využívající kočky a hlodavce. A na eh, těchto zvířatech lze simulovat eh, to, k čemu dochází při mozkové mrtvici, to znamená blokace eh, mm, cévy, která přivádí do krvu, do mozku mm, mm, krev. U tohoto zvířete lze provést tedy anestezii, pitvu, lze ten mozek studovat pod mikroskopem. V některých těchto experimentech lze také eh, podat eh, neuroprotektivní neuroochranou látku, která eh, pomůže ochránit mozek před škodou způsobenou tou mrtvicí. V takovém případě lze přesně sledovat, jak ta ochrana mozku vypadá právě pod tím mikroskopem, kde vidíte ty zdravé buňky, porovnání s těmi buňkami, které jsou tedy eh, zničené eh, následkem té mozkové mrtvice. Takový výzkum, takový experiment nelze provádět při eh, jinou alternativou než využitím zvířat a my potřebujeme vědět, jaký efekt bude mít podání takového přípravku pro člověka. Potřebujeme prostě sledovat, jak ten lék funguje. Teprve léky, které se osvědčí v takovém experimentu, se potom vyvíjejí eh, komerčně. Můj otec eh, žije v rehabilitačním útulku, pro něj už je příliš pozdě, ale já se domnívám, že můžeme provádět výzkum, který pomůže jiným pacientům. Můj otec, eh, tomu je tady 80, byl velmi aktivní, ale dnes už bohužel potřebuje pomoc. Loni jsme se setkali s pacientem Mikem Robinsem, který trpí Parkinsonovou chorobou, má problémy s komunikací se ostatními, jsou zasaženy jeho motorické funkce. Eh, ta forma Parkinsonové nemoci, kterou on trpí, eh, je tak špatná, že mm, jeho žena a eh, dcera neustále přibíhaly do místnosti, kde si pouze četl noviny, protože se tak třásl, že ty noviny vydávaly hlasitý šustot. byla vyvinuta látka proti Parkinsonovým nemocem, která spočívá v implantaci elektrod hluboko do mozku. Dá se to porovnat s pacemakerem pro srdce. Ve chvíli, kdy ta elektroda je zapnuta, eh, ten eh, člověk se přestane třást a vůbec na něm nepoznáte, že je nemocný. V průběhu 20 let bylo použito zhruba 13, 30, eh, promiňte, 30 primátů Eh, na vyvinutí této elektrody a ta dnes pomáhá zhruba 30 tisícům lidem po celém světě. Ano, 30 eh, primátů přitom zemřelo, ale ten efekt, který to mělo pro pana Robince a další pacienty, je obrovský a na to musíme také pamatovat. To jsou dva takové příklady a obrázky, které jsem se uvedla. A pomysleme ovšem na jakoukoliv eh, jinou transplantaci. Umožnili byste, aby vašemu příbuznému či děti, dítěti byla implantována nová rohovka, která předtím nebyla testována? Eh, každého takového léku či postupu proběhne nejprve výzkum na nejméně dvou živočišných druzích, než je vůbec provedena operace u člověka. Vždy se jedná o pochopení, jak tyto nemoci fungují, jak jim lze předcházet a jak je lze léčit. Nedávno jsem hovořila s výzkumníkem, který používá fretky. To jsou zvířata, které mají e, zvracecí reflex podobný člověku. Tento výzkumník je využívá na výzkum eh, zvracení, které je vyvoláváno u pacientů trpících rakovinou při léčbě chemoterapií, jak tedy potlačovat, eh, předcházet tomuto eh, nekontrolovatelnému zvracení. Ehm, znám také pacientku, která onemocněla patr, ehm, rakovinou prsu, měla dceru, která byla těhotná. Tento lék vyvinutý právě na těch fretkách umožnil pokračování eh, této eh, léčby, aniž by vlastně ta pacientka či ta těhotná dcera eh, museli přestat s léčbou. Moje matka zemřela před deseti lety na rakovinu a vím, jsem osobně přesvědčená, že bych umožnila, povolila vědcům, aby pracovali na lécích, které by jí pomohly nezvracet tolik, jako ona tedy trpěla při té léčbě. Myslím, že to jsou všechno příklady, které musíme dnes velmi jasně a nahlas sdělit. Samozřejmě, že se zvířaty musíme zacházet humánně, ale je tu ještě další téma. Zhruba před třemi lety se proti mně postavila jedna britská organizace, která hovořila o tom, že počítačové modely jsou ve výzkumu tkání významnou alternativou. Já jsem té organizaci tehdy řekla, pokud mi ukážete, jak simulovat na svém počítači živé lidské tělo, v nějakém takovém příkladu, které, kterým jsem vám uvedla, přidám se k vaší kampani. Ten člověk eh, mi tehdy odpověděl, ano, to je velmi dobrá otázka a já jsem eh, od jeho organizace pořád ještě neobdržela odpověď. Naše obrovská překážka v naší práci je či to téma eh, využití zvířat pro laboratorní výzkum je to, že to není etické. Já se obávám, že to, v tom je určitá naiveta, kde ti lidé neví, jaké to je ve skutečnosti, jak to ve skutečnosti všechno funguje. A já bych to otázku obrátila. Je etické ta zvířata nevyužít, když víme, jak nám mohou pomoci zmírnit utrpení obrovského množství lidí. Výzkum na zvířatech je velmi eh, drahý a my ho podporujeme. Musí samozřejmě být prováděn v souladu s určitými pravidly. Existuje eh, také eh, ten princip 3R, eh, který vnímáme, ve, ehm, který tedy vede ke snížení. Ovšem my se domníváme, že Dnešní zvířata, my tady víme, že dnešní zvířata jsou již chována s určitými genetickými úpravami, tak aby se na nich mohlo tento výzkum provádět. Tyto geneticky modifikované, eh, modifikovaná zvířata nakonec eh, možná sníží počet využívaných zvířat a mezi tím musíme zajistit vyšší úroveň eh, podmínek těch zvířat, tak aby z toho eh, měli prospěch i pacienti, i výzkumníci. Je třeba říci, pokud já tu mám hovořit tedy o přínosu pro pacienty, ale 90% léků, které se používají pro zvířata, byly původně využity jako léky pro lidi, takže ten prospěch z toho nakonec mají i zvířata. Děkuji vám. Já myslím, že všichni řečníci se shodují na tom, že tady je určité morální dilema, kterému se musíme postavit, musíme se podívat na to, co je v té směrnici, podívat se na jednotlivé články. Já budu mít za chvíli nějaké dotazy. Prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme před chvílí měli co dočinění s náboženskými skupinami. Ty svobodu pro náboženství. A teď, pokud jde o poslední přednášku, tak jsme si vyslechli opět takový náboženský příspěvek, protože Jestliže bych eh, tady neměl pochopení pro pacienty, tak bych byl naivní, nebyl bych etický a především eh, bych nebyl nakloněn životu. Zdá se mi, že je tady vyvíjen tlak, který bych rád odmítl. Všechno to, co mluví proti je tady prezentováno jako něco nepromyšleného. Takže to odmítám. Pokud jde o svobodu výzkumu, tak musíme postupovat stejně, jako když jde o svobodu náboženství a musíme tady vykonávat svoji práci. My jsme toho názoru, že je třeba vytyčit hranice, které budou chránit živé bytosti, za které neseme zodpovědnost. Pak se tady hovořilo o hyporegulaci a měla by se tato regulace ještě zvýšit. V takovémto případě ovšem považuji vyjádření zástupkyně na ochranu zvířat eh, za velice moderátní. Já bych řekl, opatrně postupujme a musíme se zamýšlet také nad etikou v tomto smyslu. A samozřejmě, že zástupci průmyslu kteří tady hovořili, i poslední příspěvek, eh, který hovořil o pacientech, tak samozřejmě říkají, že tady existuje také zájem průmyslu. Proti tomuto zájmu nemám nic, ale jestliže je nám teď signalizováno, pokud toto neuděláme, tak se tento, toto odvětví přestěhuje do Ameriky, někteří kolegové říkají třeba do Ázie. Mnohé z firem půjdou tak jako tak do Ázie, protože je tam levnější výroba choroba a to nemá nic společného s regulací předpisu, ale spíše s tím, že tam působí jiné zákony. A teď tedy eh, k tomu, co jsme hovořili, o čem jsme hovořili eh, na začátku dnešního odpoledne. Tam šlo o eh, usmrcování a tam samozřejmě se hovořilo také o vědomém Eh, utrpení. A teď tedy samozřejmě, když děláme pokusy na zvířatech, tato zvířata také musí trpět. Já z toho nechci vyvozovat, že to tak nesmí být, ale musíme se této skutečnosti postavit a neoznačovat eh, ty, kteří s tím nesouhlasí jako naivní, jenom proto, že matka zemřela na rakovinu. Život je nebezpečný, vede totiž k smrti dřív, či později. Nesmí to teď samozřejmě znít k, e, cynicky pro ty, kteří jsou postiženi, ale nesmíme postupovat e, touto nebezpečnou tendencí. Když řekneme, je, že je třeba najít kompromis, tak si myslím, že zástupkyně eh, Svazu na ochranu zvířat tady řekla, že tady nevolíme mezi buď a nebo, ale že si musíme říct, si podívejme se, jaké máme možnosti, možnosti nahrazování i primátů. Například, když se ohlédneme 15-20 let zpátky, tak to, co je teď možné, to dříve vůbec nebylo považováno ve smyslu výzkumu za rozumné. Takže já si myslím, že v tomto vývoji došlo k určitému pokroku a zástupcům průmyslu chci říci, že se to nevylučuje. Takže nechte nás o tom jednat a v tomto smyslu musíme e, postupovat tak, že nebudeme nikomu podsunovat, e, že se jedná pouze o obchodní zájmy a e, že se tady jedná také o braní ohledů na zvířata a nesmíme se nechat označovat za naivky. Thank you very much. Uh... Jim Alistair? Děkuji, pane předsedo. myslím, že se všichni shodneme, když slyšíme ty příspěvky, kteří, které tady zazněly z úst různých expertů, tak já jsem, na mě zvlášť zapůsobil příklad eh, té paní z Charity, která opravdu jaksi eh, měla nohy pevně na, eh, na zemi a ilustroval nám, co to vlastně znamená ten často to často absolutistické, bych řekl, až skoro úsilí zatrhnout všechny ta, všechna ta políčka správně. A pak se dostaneme do postoje, řekl bych, až netolerat, netolerantního, když si podřezáváme pod sebou větev. A to se hodně váže k pozicím eh, zastánců práv zvířat já začínám být čím dál tím méně tolerantní vůči fundamentalistickým požadavkům eh, té lobby ochránců lidských práv, eh, tedy zvířecích práv, protože se mi zdá, že ztratili jakýkoliv pojem o přiměřenosti. Nikdo nepodporuje nějaké úplně svévolné zraňování a trápení zvířat. Naopak. Ale pane předsedo, musíme se postavit realitě, že existuje určitá, realit, určitá hierarchie zájmu A abychom napomohli lékařskému výzkumu pro zdokonalování eh, léčiv, má přednost této hierarchii a já se nesnažím to nějak omlouvat. A alespoň pro mě je to rozhodně něco, co stojí před nějakým úplně absolutním, absolutní ochranou, před eh, experimenty, jak, jak tady paní z Eurogroup prezentovala ve vztahu k primátům. Já se rozhodně domnívám, že zdravotní výzkum musí za těchto okolností v zájmu dosažení nových léků a léčiv a omezení lidského utrpení v případě, že není alternativa, využít zvíře, výzkum na zvířatech. Není to jenom přípustné, ale dokonce i nutné. A v rámci revize této směrnice musíme nastavit rovnováhu správně. Ano, je správné, abychom posílili 3R, omezení rafinaci a nahrazování. Ale nemůžeme bránit pokroku vědění nějakým plošným zákazem. Třeba práce s primáty. Nebo to tak přeregulovat, že prostě udusíme výzkum a zamezíme tak výzkumu, který je velice blahodárný. Když poslouchám některé lidi, tak si říkám, co to je za syndrom, který rozhodne. A to se objevuje konec konců i v jiných otázkách na tomto výboru. Že bychom měli tedy z Evropy udělat prostě místo, kde zatrhneme všechna správná políčka a nebudeme se zabývat tím, jestli se to dělá jinde. My to dovezeme odinut. My ty léky prostě dovezeme odinut, oni to budou dělat jinde. Musíme opravdu postupovat přiměřeně. Jestliže pro lidskou rasu je vhodné přijímat léky, které léčí určité choroby, pak musíme za to být ochotní zaplatit určitou cenu a tolerovat určitou míru výzkumu na zvířatech, která umožní, abychom tato s těm léčiva objevili. Takže já, se douf, já doufám, že vy, pane zpravodaji, také za, uchováte tuto rovnováhu a vezmete v potaz, že existuje určitá hierarchie a určitá uh, škála voleb a nikdo si nepřeje být krutý nebo nějak svévolný ve vztahu ke zvířatům. Ovšem musíme akceptovat, že máme-li volit, pak ochrana člověka a lidského života před nemocí, před eh, různými dalšími devastujícími eh, symptomy je něco, co má přednost a musíme tolerovat určitou míru výzkumu na zvířatech. Bez výzkumu na zvířatech bychom nebyli tam, kde jsme, kdy celá řada chorob byla poražena byli bychom na tom mnohem hůř. Musíme stát nohama pevně na zemi a musíme si uvědomovat, jaké volby před námi stojí, i když jsou nepříjemné. Ano. Děkuji, to je přesně to, o co se snažím. Eh, paní Lefrancois je stínová zpravodajka, mohu poprosit vás o slovo. Monsieur le Président, merci. Je suis euh, shadow rapporteur sur ce dossier et c'est à ce titre que je souhaite m'exprimer. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jsem stínová zpravodajka a v této funkci tady hovořím. Nejprve chci tedy poděkovat za velice dobré příspěvky, neboť nám velice dobře ukázali, oč se nám v této směrnici jedná a na co musíme dát pozor. Hovořilo se tady o e, celé řadě aktérů s různou senzibilitou s ohledem na toto téma a tento návrh. To je velice důležité, aby parlament zaujal vyvážené stanovisko i e, k pokusům na zvířatech. Samozřejmě, že ochranáři zvířat se starají o blaho zvířat, ale samozřejmě musíme také dát možnost e, výzkumu a vývoji rozvíjet se i nadále. A tady se jedná také o konkurenceschopnost výzkumu v Evropě. Lisabonská strategie nesmí zůstat pouze na papíře, musí být zrealizována také v praxi a my ji nesmíme brzdit. Jak už bylo řečeno, momentálně, a toho je mi velice líto, zatím nemáme možnost se zcela zříci pokusů na zvířatech, ale ochrana zvířat a blaho zvířat, to je přece akceptováno celou společností a přineslo to celou řadu pokroků v posledních 20 letech. Já jsem velice ráda, že tady máme tento princip 3R, jak je zmíněno v textu. Určitě si na to vzpomenete. Eh, smysl a účel pokusů na zvířatech, to jste tady právem řekli, slouží především k výzkumu, eh, výzkumu léčiv a terapií. A dokud nejsme schopni podávat eh, v oblasti léčení odpovídající výkony, musíme pokračovat v těchto pokusech. Samozřejmě, že musíme omezit utrpení pokusných zvířat. Jedná se zde i konkuren- o konkurenceschopnost mezi jednotlivými členskými státy. To nesmíme ztrácet ze zřetele. I Evropská unie to nesmí ztrácet ze zřetele. Proto samozřejmě zpráva musí vidět eh, problém i z této perspektivy a je třeba mít daleko závaznější text, než je tomu doposud s mnohem eh, větší s mnohem eh, menší zátěží ze strany byrokracie. Je tedy třeba v tomto textu ochranu zvířat velice silně zohlednit. Cíl je pravděpodobně splněn, ale ve veřejnosti bude existovat určitá odezva a já mám obavy, že komise eh, se vzdálila svému cíli omezit pokusná zvířata. Další řečník, prosím. nossa reunião da Comissão da Agricultura. Euh, Děkuji, pane předsedo. O problemas técnicos. Takže my jsme řekli zcela jasně, že diskutujeme s případnými zájemci i etické a kulturní, kulturní otázky, to, co vyplynulo z předchozí diskuze. A to nám ukazuje, že nejsme jenom etnocentričtí, ale spíše mezikulturní v našem přístupu. A nejsem si jistý, jestli jsme antropocentričtí. Nejenom etnocentričtí, ale antropocentričtí. Máme v podstatě takový široký kulturní přístup a myslím, že jsme to mohli vycítit i z příspěvku našich hostů. Snažíme se najít řešení, které bude to nejvyváženější. Pochopitelně, že nemůžeme zastavit zabíjení zvířat, ale chceme, aby žili v optimálních podmínkách, aby v takových podmínkách byli i na porážce. Jistě bude existovat dál utrpení zvířat, ale chceme, aby bylo co nejvíce omezeno. A i v tomto případě to tak je. Věda může používat tato zvířata. Ano, bez nich bychom byli v době kamene, ale musí je využívat co nejefektivněji. Utrpení úplně neodstraníme, ale omezme ho. Děkuji. Thank you very much, Louis. A děkuji, Louis. A teď prosím pana Sanzeraliho. Grazie, presidente. Grazie per Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost, že jsme si tady mohli vyslechnout eh, tolik odborníků, zpravodaj a předseda našeho výboru a také další pracovníci mohou skutečně napsat zprávu, která obraz, zobrazuje reálná stanoviska. My jsme také přesvědčeni o tom, že pokusy na zvířatech a nahrazení primátů se v současné době zatím nedá vyloučit. Je třeba dále postupovat a používat pokusná zvířata, ale eh, musíme se snažit eh, také eh, zachovat určité podmínky těchto zvířat Ovšem zříci se pokusu na primátech zatím nemůžeme. Eh, musíme tady uvažovat nejenom ekonomicky. Pokud bychom v Evropě ale neprováděli výzkum, tak to budou dělat na jiných kontinentech kde mají k dispozici jiné argumenty. Já bych si nepřál ovšem, aby výzkum podléhal ekonomickým úvahám. Musíme tady také pracovat na zákonných předpisech. My jsme dnes přesvědčeni o tom, že pokusy na zvířatech se nedají zcela vyloučit. Každých pět let se prakticky obnovuje medicína a její představy, jak používat pokusná zvířata. Na závěr ještě moje přesvědčení. Skutečně tedy vycházím z toho, že tady bude sestavena zpráva, v které bude napsáno, výzkum je nutný a pokusy na zvířatech zatím nemůžeme vyloučit, je třeba ovšem omezit utrpení zvířat. Děkuji, pane Sansaralo. Eh, já jsem rád, eh, že říkáte to, co říkáte. My už jsme, no, jak jsem řekl, hodně na tom pracovali a ta problematika je opravdu velmi komplexní. Myslím, že je ovšem zřejmé, že celá řada doporučení komisy potřebuje revizi. Za prvé je to článek 8 o primátech, dále článek 10 o eh, buněčných koloniích primátů a to tedy komisi předložím eh, návrh o té eh, studii proveditelnosti a otázku toho, jak by tedy, jak dlouho by trvalo, než by se alternativy eh, uvedly do praxe. Co se týče toho um, té um, posouzení závažnosti, to tedy v návrhu komise není zatím zřejmé. My jsme se byli podívat ve Švýcarsku, abychom viděli, jak vypadá tedy švýcarská praxe. Ve Švýcarsku existují tři kategorie závažnosti. Většina lidí se shoduje, že to je poměrně dobrý systém a to tedy eh, teď studujeme podrobněji. Článek 45 je také velmi důležitý chci zde zdůraznit eh, to centrum EQUAM, Evropské centrum pro posuzování. Eh, myslím, že zde chceme tady zdůraznit, aby se využily alternativní metody tam, kde je to možné. To jsou tedy ty základní principy. Samozřejmě, že pokud eh, vidíte, jak to v těch výzkumných centrech opravdu vypadá, a jak jsme slyšeli, řada z toho výzkumu probíhá na univerzitách a Evropa eh, opravdu je světovým lídrem v tomto výzkumu. Já nechci, aby testování zvířat probíhalo. Na druhou stranu také nechci, aby probíhalo to, ty výzkumy jinde než eh, v Evropě protože takové testování by pak mohlo probíhat za opravdu strašných podmínek a ty vědecké výsledky by nakonec nemusely být tak dobré. Takže já osobně tady usiluji o rovnováhu. Chceme, aby tu existovaly alternativy a tam, kde existují, budeme prosazovat ale musíme tady nějaké tady to testování zachovat. Komise ve svém návrhu často hovoří o veřejném názoru. Domnívám se, že veřejný názor v této oblasti existuje, že lze provádět průzkumy s otázkami jako věříte, domníváte se, že testování na zvířatech je dobré, ale můžete se také zeptat, podpoříte testování na zvířatech, pokud povede se snížení nemoci a tak dále. Na obě otázky vlastně obdržíte kladnou odpověď. Lidé nechtějí testování na zvířatech, ale zároveň ho podporují, pokud přináší eh, výsledky v medicíně. Mám otázku pro všechny naše experty. Doktore Medfielde, vy jste hovořil o velkém množství byrokracie o té administrativní zátěži. Moje otázka je, je ta administrativa nutná, je nákladná, nebo se jedná o administrativu, která se domníváte tedy opravdu tomu výzkumu brání. Pokud je to ta třetí možnost, tak eh, velmi přivítám eh, vaše návrhy v této oblasti. To je ovšem obecná, pak je tady tedy obecná otázka pro vás, pro všechny, jak můžeme zajistit, abychom využili alternativ, jak eh, to prosadíme a jak úspěšně, jak se můžeme úspěšně podělit o informace, o vědecká data. Zde mám takový problém s průmyslem. Samozřejmě v průmyslu se jedná o duševní vlastnictví, které nechcete příliš rozšiřovat. Nicméně v této otázce se jedná o blahobyt zvířat, můžeme tak zabránit dvojímu testování na zvířatech. Eh, chtěl bych se tedy zde ptat, zda jste připraveni o ta data se dělit, ty informace poskytovat eh, také dalším subjektům my nechceme, proti tomu tedy se stavím, aby společnosti prováděly, duplikovaly vlastně experimenty, ty samé experimenty prováděly na zvířatech. Snažím se všechny tyhle komplexní otázky eh, v té zprávě vyřešit. Doufám, že ta zpráva nakonec tedy bude mít vaše podporu a jak říkám, velmi usiluji tady o to, aby ta zpráva řešila to obrovské morální dilema, které v tomto případě je skutečné. Chtěl bych vám poděkovat za vaše příspěvky právě k řešení tohoto eh, dilematu. Máme tady ještě 20 eh, minut, jestli bych vás tady mohl každého z expertů poprosit zhruba na 4 minuty. Pane doktore Matfielde, chtěl byste odpovědět jako první? Děkuji, pane předsedo. Ano. velmi Rád jsem si vyslechl vaše názory a názory vašeho výboru. Jak říkáte, je to otázka velmi složitá. Já se v tomto oboru pohybuji už 20 eh, let. Vaše srdce vás táhne oběma směry, hlava vás táhne oběma směry. Chcete dosáhnout obojího. Chcete provádět lékařský výzkum, ale zároveň chcete zajistit blahobyt eh, těch zvířat. A bohužel je to problém, který je velmi komplikovaný a kde vlastně žádné ideální řešení neexistuje. Jediným způsobem, jak ho tedy řešit, je, je správná regulace. My na univerzitách eh, pracujeme s veřejnými finančními prostředky a je naprosto správné, aby veřejnost věděla o tom, co děláme a aby se obavy, které eh, veřejnost má, odrazily eh, v legislativě, která upravuje naši vědeckou činnost. O tom vůbec není žádná eh, diskuze. Problém je, jak to přesně udělat. Dotázal jste se také, jak vnímáme administrativu a v jakém místě, v jakém okamžiku začne ta administrativa opravdu negativně ovlivňovat naši práci. Za regulaci vždy člověk musí zaplatit eh, nějakou cenu. Otázka je, zda je to správná cena. Eh, ta směrnice 96 byla v Evropě prováděna v různých státech různě. Spojené království bylo jedna eh, ze zemí, která zavedla všechny tři Eh, typy licencí pro, no to znamená všechny tři typy regulace, licence pro um, instituce i jednotlivce. Musím říct, že dodnes se domnívám, že ty licence byly dobrým nápadem. Ve Spojeném království už jsme slyšeli, že získat licenci na, na eh, provádění výzkumu se zvířaty trvá pravděpodobně nejdéle, dokonce možná nejdéle na světě. Můj eh, německý kolega mám popsal svůj systém, který je mnohem jednodušší. Ovšem také víme, že eh, pokud se objeví nějaký nový objev, nějaký no, nový vynález, se vědci řeknou, ano, to je úžasné, já vím, jak přesně bychom mohli provést experiment, eh, jak s tímto objevem tedy dále pracoval. A teď mám dvě možnosti. Buď eh, požádat si eh, o licenci a za nějaké tři, čtyři měsíce to budu moci provést. A nebo můžu vzít své, poslat svého studenta do Kalifornie, ten to tam za tři, za čtyři dny provede. Pokud to neudělám, vím, že američané ten, ten experiment provedou příští týden. To znamená, že způsob, jakým je ta legislativa někdy prováděna, může být naprosto neefektivní, příliš zatěžující a vlastně tu vědu e, eh, bráň, brzdit. Je potřeba e, míra, e, správná míra regulace a s ní samozřejmě přichází určité spoštění. Ve výzkumu na zvířatech víme, že nás budou obvinovat eh, z neetického chování. Na druhou stranu zase vím, že pokud eh, budu se držet těch stanovených pravidel, tak mě nikdo takhle obvinovat nebude moci. Zeptal jste se také, pane předsebo, na, na otázku eh, sdílení dat a Myslím, že my bychom uvítali, kdyby se v této směrnici objevilo něco, co by eh, umožnilo sdílení dat a také, co by usnadnilo využití alternativních metod. My samozřejmě chceme používat metody, které zmírňují ten stres pro zvířata. Věda stojí na efektivním předávání informací pomocí eh, vědeckých periodek a podobně. Ovšem, takové zavedené struktury, ty existují pouze pro ty vědecké výsledky, nikoli pro alternativní metody. A my bychom samozřejmě této informace přivítali. Eh, děkuji, pane doktore. Filip Titier. Jak jsem řekl, mohu odpovědět anglicky. Když řeč o byrokracii, ano, je evidentní, že my vítáme regulaci směrnice 86 a některé návrhy v, v této revizi zahrnují něco, co všichni vítáme, to znamená omezení využití zvířat, ty 3R, Chceme, aby se to regulovalo náležitým způsobem. Ale to, co teď kritizujeme, jsou ty různé dodatečné úrovně regulace nad to, co už máme. Proč musíme třeba mít roční přeskum, když jsme již tak v regulovaném odvětví. A když se jinde ukázalo, že dva nebo tři roky jsou dostatečným časovým intervalem. Nebo když je řeč třeba o, tom, o těch shrnutích těch projektů, to není jenom otázka utajení a důvěrnosti, ale také ochrany našich pracovníků. Když vidíme, co se děje v některých zemích, třeba v Německu nedávno, byli chemici vystavení stíhání někde, eh, nebo spíše persekuci ze strany Francouz zvířat, protože jejich jméno bylo uvedeno na nějakém patentu. Takže tohle, bylo tohle šlo spíš tímto směrem, ale jak můžeme úspěšně sdílet údaje? Říkáte, že, že jsme tajnůzkářští a podobně. Já myslím, že jsme se hodně zlepšili zvláště v oblasti, kde jsem já aktivní, to znamená bezpečnost léku, už se to nepovažuje za nějakou konkurenční výhodu. Když se podíváte na iniciativu pro inovativní léčiva, to je velký projekt, který byl zahájen Evropským společenstvím. Naprosto si to bereme za své, máme tu projekty třeba ve výzkumu na poli Alzheimera nebo proti bolesti, je tam hodně sdílení různých údajů, jejich cílem je v konečném důsledku zlepšit zdraví lidí a také omezit používání zvířat. programu 6 jsme měli Toxmark, Fretax, abychom zlepšili produktivitu modelu, genomiku využíváme a podobně. Existuje existuje také eh, IC, IC, ICH, eh, eh, provádíme validační experimenty v Equamu a další, další projekty, které usilují o snížení využívání zvířat. Ano, jistě, zůstávají oblasti, kde si musíme udržet určitou konkurenční výhodu. Jinde můžeme a nemůžeme tam sdílet údaje, aniž bychom ohrozili naší pozici. Jenom k tomu, co jsem řekl, že mohou některé společnosti odejít z Evropy. My uplatňujeme stejná pravidla všude. Nejde jenom o jednotlivé studie, ale jsou některé země, které říkají, že mohou zajistit primáty F2 ale my si myslíme, že nemají dostatečné záruky dohledatelnosti a kvality chovu. Je to dlouhodobý cíl. My kritizujeme to časové omezení, protože se domnívám, že je to dlouhodobý cíl. Thank you very much. Um... Děkuji. Paní Hawkins. Doktorka Hawkinsová. Takže bych chtěla právo na odpověď uh, otázky pana Alestra. Já jsem uh, opravdu byla ohromena uh, tou jeho analýzou. Nikdy mě nikdy neobvinil z toho, že bych byla nějaká absolutistická z, uh, ve svém postoji. Mám těsné vztahy přímo s odvětvím. Neře, neho, nehovořila jsem o žádném plošném zákazu. Nebojte se, dostanu se přímo k vaší otázce. My vítáme eh, omezení těch eh, použití primátů. Ale všichni by měli chápat, že ukončení použití primátů je legitimní cíl. My ovšem chceme strategii, která k tomuto cíli povede. A uvítali bychom studii o proveditelnosti použití těch opic F2. Slyšeli jsme hodně extrémních argumentů, kde lidé naznačovali takřka, že pokud bude, začne platit tato směrnice, tak eh, ustane veškerý výzkum v Evropě. Samozřejmě, že neustane. Ale projeví se etické dilema. Všichni jsme lidé, všichni máme rodiny, všichni víme o někom, kdo trpí. Lidé hrozně trpí, ale zvířata také trpí při výzkumu. A to je dilema v tom eh, nejskutečnějším slova smyslu my potřebujeme náležitý a, a, náležité tý a velice e, silný rámec, který není poskytován stávající směrnicí. Náležité, potřebujeme náležité povolování, zohlednění 3R. Na tom není nic špatného. Máme tento systém ve Spojeném království, výzkum a testování ve Spojeném království je naprosto konkurenceschopné, ano, samozřejmě, že výzkumníci si stěžují, že to trvá dlouho získat ta povolení, ale eh, vláda se tím zabývala a často je to vina toho výzkumníka pra samotného, protože nekomunikuje. Nebo že tam dává něco, co tam být nemá. A nechává to dlouho ležet. Z tohoto hlediska je do, dobré si uvědomovat, že testování neustane. Testování probíhá z dobrého důvodu. Bylo by naivní žádat uh, úplný zákaz, kromě třeba, já nevím, kosmetiky uh, dekorativní. A jsem trošku zklamaná. Myslím, že jsme nevyužili té příležitosti spolu komunikovat, kterou jsem si tak přála. A pokud jde o sdílení údajů, Eurogroup se domnívá, že eh, je důležité posílit ekvam, jinak bez ekvam nebude žádná ucelenost ve sdílení údajů. Je potřeba zabývat se celým tím rozmístěním, ehm, tou distribucí těch účelů a eh, zhodnocením nových technologií. Děkuji vám. Thank you. I, I don't know that Jim Alistair was necessarily targeting you. John Alester, já myslím, že on, on usiloval říct, vyjádřit něco obecnějšího a ne přímo, nevyjadřoval se přímo o vás. Jestli, jestli mohu říci, já jsem jenom eh, reagoval na postřeh eh, přispěvatelky, že chce absolutní zákaz těch primátů, těch velkých opic a že by měly být eh, primáti, použití primátů po, postupně ukončeno. To jsou její slova. Já do toho nechci zasahovat. A velice rychle, jestli, jestli chcete. Můžete reagovat. Je rozdíl mezi žádostí, uh, výzvou uh, nepoužívání velkých opic v, ve Spojeném království již existuje taková iniciativa, jestli a žádat o postupné ukončení použití primátů na tom není nic špatného. Mnoho lidí i v, přímo v odvětví a v akademických kruzích chce to tež. Já myslím, že nebudeme pokračovat této diskuze dál. Paní Petit Zíman, prosím. Děkuji, pane předsedo dovolíte-li, tak jenom velmi krátce se vyjádřím eh, k jednomu kojim, eh, jedno, ne, poznámce, co jsem řekla, týkala se naivity. Eh, tím jsem chtěla říct, že my bychom také preferovali, kdybychom neobližovali zvířatům, ale ne za cenu toho, že se zastaví lékařský výzkum. možná bych eh, mohla říct, že já bych ta zvířata nejedla, nelovila, ale pokud nemám jinou možnost, využila bych je pro lékařský výzkum. Co se týče eh, vaší otázky, pane předsedo, o administrativě. Eh, náš sektor je vlastně placený pacienty, to znamená nemocnými lidmi a já se domnívám, že bychom měli být schopni jednat. To znamená, že ta administrativní zátěž musí být eh, nutná, musí být smysluplná a nesmí být tak náročná, abychom nebyli schopni si s ní poradit myslím, že se musíme, musíme blíže spolupracovat eh, s eh, regulačními orgány, tak abychom jim pomohli vytvořit nějaké takové ty zlaté standardy. Co se týče eh, toho principu 3R, ten je v Spojeném království podporován jak vládou, tak charitativními organizacemi. Naše charitativní organizace vlastně dělají tu každodenní práci eh, zkoumání nemoci, ale také eh, podávají informace o alternativních případech, přístupech. Pokud zkoumáme určitou eh, nemoc. My samozřejmě po nich nemůžeme chtít, aby nepoužívali zvířata, ale eh, či aby zkoumali přímo ty alternativní postupy, ovšem žádáme je, aby nás informovali o alternativních postupech, pokud eh, se na nějaké tady přijdou. Uh, co se týče sdílení informací, a mm, s tím, aby se tady zapránilo duplikaci experimentální práce, nás velmi zajímá systematická revize práce se zvířaty a výzkumu prováděného na zvířatech. Zvířata se používají vždy, eh, tedy, eh, promiňte, eh, taková revize probíhá vždy předtím, než se zahájí klinické testy ehm, léčiv. Vždy se přitom sleduje, kdo provedl co s jakými výsledky. My nechceme, aby docházelo k pozastavení či ehm, zpomalení výzkumu, ale domníváme se, že by vždy mělo existovat eh, tedy jakási fáze, ve které se eh, schromáží veškeré dostupné informace a eh, proskoumá se tedy, kdo co udělal, jaké experimenty byly provedeny. Děkuji vám, myslím, že jsme dnes odpoledne měli velmi plodnou diskuzi. Děkuji vám všem za všechny vaše názory a všechny vaše příspěvky. Tuto zprávu tedy teď finalizujeme. Bude k ní hm, podáno celá řada pozměňovacích návrhů. Já její návrh předložím 9. března ve Štrasburku a poté bude následovat ještě několik dní lhuty pro podání pozměňovacích návrhů. Nezapomínejte, že je tu tady návrh komise a návrh mé zprávy. To ta má zpráva je vlastně série pozměňovacích návrhů k návrhu komise. Já doufám, že ta zpráva bude vyvážená a pak se tedy podíváme, jaké další pozměňovací návrhy bychom chtěli podat. Já je tedy zapracuji jako zpravodaj. Dovolte, abych vám všem poděkoval za vaši práci dnešní, v dnešním odpoledním, během dnešního zasedání. Myslím, že tak vznikl prostor pro vyváženou debatu. Myslím, že je v zájmu nás všech, aby blahobyt zvířat eh, byl podporován v Evropě a zároveň, abychom tedy umožnili eh, důležitý lékařský výzkum. Je tu evidentně velký rozdíl mezi požadavky eh, organizací bojící za práva zvířat a také akademickými institucemi a já doufám, že se mi podaří tuto problematiku v té zprávě tedy schrnout do nějakého Eh, rozumného kompromisu. Ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji také eh, za příspěvky eh, poslancům a stínové zpravodajce.